K dnešnímu zasedání jako první bod programu máme podle mě eh, bod politický, který je stále více důležitý, a sice otázku promyslové politiku eh, do budoucna a jakou roli promyslová politika vůbec bude v Evropě hrát. K tomu máme zprávu vlastně z iniciativy, na které se pracuje a budeme o tom dnes společně eh, vést první diskuzi. A kromě toho bych rád přivítal generálního ředitele generálního ředitelství eh, pro podniky, pana Zurka. Vítám ho mezi námi. Vycházím z toho, že se eh, také začlení do diskuze, ale nejprve má eh, slovo zpravodaj, pan kolega Lange. Prosím ho, aby se ujal slova a aby nám nás uvedl do tématu. Děkuji, pane předsedající. Milí kolegové, kolegyně, pane, vážený pane Sorek, v průmyslové politice posledních let jsem, jsem zjistil, že eh, soustředit se na sladěnou politi- průmyslovou politiku v Evropské unii, že eh, toto není eh, zajištěno ve všech oblastech. Často se eh, mluví obecně o konkurenceschopnosti, která bývá zdůrazňována a eh, na základě toho se pak vytvářejí různá regulatoria, ale eh, průmyslová strategická politika, ta existovala málo. A teď vzhledem k finanční a ekonomické krizi se e, to trošku pozměnilo e, a sice právem, protože vytváření hodnot to se odehrává v průmyslu a milí kolegové, kolegyně, tři čtvrtiny veškerých exportního zboží z Evropské unie jsou je průmyslové zboží máme asi 22 vytvořené hodnoty v průmyslovém odvětví. Tady eh, se skrývá potenciál Evropské unie. A myslím si, že posílení tohoto sektoru musíme eh, sledovat více a musí to být stále více předmětem zájmu naší politiky. A proto vítám i to, že jedna z, jeden z hlavních směrů strategie EU 2020 je právě mm, hlavní směr zaměřený na průmyslovou politiku. Což je něco nového. V minulosti to takto explicitně nebylo formulováno. Přitom je také jasné, že s průmyslovou politikou určitě stojíme před zvláštními výzvami, které se e, začaly e, objevovat právě v posledních letech. Zjišťujeme, že tlak globalizace na evropský průmysl e, hodně narostl. Na jedné straně tady máme trhy, které rostou a které v jiných regionech této země e, jsou umístěny a e, právě proto se dělají e, in rozhodnutí jít s investicemi do těchto zemí a to je důvod, proč se musíme velmi silně koncentrovat na to, abychom jádro průmyslu si uchovali právě tady v Evropské unii. A zjišťujeme, že existují, eh, je důležitá eh, silnější globální spolupráce a propojení třeba v oblasti global engineering. Také vidíme, že je zapotřebí silnější eh, koncentrace na vědomosti v globální souvislosti. Můžeme tady si neustále vyměňovat, tady si neustále vyměňují názory také i z oblastí vědy, je tady úzké propojení a proto je taková nová orientace od fyzického kapitálu ke kapitálu vědomostnímu eh, jako základu průmyslové politiky. Takže první výzva, eh, velmi silně v kontextu stále rostoucí globalizace, za druhé pochopitelně výzva Ekologie je otázka toho, jak docílit obnovy průmyslu eh, v tváří v tvář výzvy klimatických změn nebo eh, výzev a cílů, které jsme eh, na podzim roku 2008 formulovali. A tím také výzva vyrábět tak, aby se eh, šetřili zdroje, což zase nám může přinést sebou konkurenční výhodu. Za třetí, Jistě, že musíme najít také odpověď na demografickou změnu pro odvětví průmyslu. Na jedné straně se s demografickou situací u nás mění pochopitelně i zapovědnostní profil, který je kladen na eh, průmysl, ale také je tu otázka toho, jak eh, to udělat, abychom měli dostatek kvalifikovaných eh, zaměstnanců a zaměstnanky do budoucna. A už teď musíme někdy konstatovat, že existují jisté mezery v oblasti kvalifikovanosti pracovníků. A čtvrtá výzva, milí kolegové, kolegyně, to je otázka sílící urbanizace v Evropské unii což vede eh, k novým výzvám mm, eh, v oblasti budov, eh, logistiky. A celkově mm, stojí i výrobní procesy před mm, novými výzvami. Takže je tu otázka nezbytnosti obnovy průmyslové politiky a ta jde ruku v ruce se čtyřmi novými výzvami. Myslím si, že to není žádný jednoduchý úkol. A pak třetí věc, milí kolegové, kolegyně. Problém evropské průmyslové politiky je ještě je to ještě další věc, je tady malá, eh, příliš malá kooperace. Máme 27 členských států, máme tady Evropskou komisi eh, jako jednojící instituci, ale nevidíme, že by tady existovala nějaká koordinovaná akce. Myslím si, že usnesení Rady pro konkurenceschopnost 1. března je v podstatě velmi rozumné, protože e, tady máme pokus e, snažit se řešit situaci konkurenční mezi členskými státy, překonat ji. Jsem zvědav, jak se nám to podaří zvládnout. Napravdu, jestli ve článku 173 e, bychom měli více mobilizovat, tak abychom našli společné hlavní směry a ukazatele, není možné, abychom třeba měli docela i dobrou strategii, ale pak to bude strategie, která eh, nebude dostatečně eh, dobře realizovatelná a dokonce i v rámci Evropské unie budou existovat proti, bude existovat protichůdný vývoj na poli průmyslové politiky. Takže si, milí kolegové, kolegyně, myslím, že potřebujeme nový integrovaný přístup ehm, na poli průmyslové politiky v Evropské unii a když říkám integrovaný, tak to skutečně znamená na jedné straně, že musíme společné pozice v různých politických oblastech definovat. Často jsme stáli před problémem, že jednotlivé politické oblasti, ať už ekologická politika, politika obchodní, nebyly eh, řádně propojeny s našimi, eh, prům, s našimi cíly v oblasti průmyslové politiky. Nebylo to dostatečně sladěno a za druhé integrovaný znamená, že eh, musíme zapojit různé aktéry průmyslové politiky. Zapojit je tedy do tohoto člunu průmyslové politiky. A když se tak podíváme na to, jaká opatření jsou tady nezbytná, pak si myslím, že Jednak Především jde o to, abychom tady měli inovační řetězec pro Evropskou unii, abychom ho ještě rozpracovali intenzivněji. Výzkum eh, založený na průmyslu, eh, inovace a také eh, aplikace. Ehm, toto vše dát dohromady. V mnoha oblastech máme vynikající výsledky z výzkumu skvělé demonstrační projekty, ale onen inovační řetězec tak, aby se skutečně uplatnil na trhu, aby se stal výchozím bodem pro eh, nově průmyslové, eh, eh, průmyslové procesy a pro vytváření pracovních příležitostí. Tento integrovaný, integrovaný řetězec, ten chybí a proto si myslím, že to ještě musíme vylepšit tak aby eh, to, co tady máme z know-how v Evropě, aby se to bylo, bylo přeneseno také do průmyslové politiky a aby to bylo ku prospěchu eh, této politiky. Tady mm, máme pár základních technologií eh, právě v oblasti různých nanotechnologií a toto musí být ještě dále posunuto kupředu. druhý bod Tady jde o účinnost, um, uh, účinnější využití zdrojů od roku 1960 se pracovní eh, produktová práce čtyřnásobila. Eh, jenom podíl vzdových eh, nákladů byl 24% a účinné využití zdrojů se však zvýšilo jenom o 1,5 krát. Ehm, náklady na zdroje v, průmyslové, v průmyslu byly asi 40%. A tady si myslím, ehm, je ono velké jádro, možnost ehm, průmyslovou politiku znovu využívat pro nová průmyslová jádra, tak abychom ještě více zvýšili účinnost zdrojů, tak by se to týkalo nejen energie, ale i použití, lepšího využití zdrojů. A má to ještě eh, další hledisko, milí kolegové. Suroviny celkově po celém světě jsou omezeny, to ví každý, a za druhé i konkurenti, eh, kteří využívají těchto zdrojů, těch je stále více, zvláště když se podíváme eh, na, do Číny. A proto budeme mít sročení se stále menším počtem zdrojů a budeme muset počítat s vyššími cenami. A proto potřebujeme rozumnou strategii eh, při využívání surovin, ale eh, musíme také více dbát na to, abychom surovin využívali účinněji a třeba i v recyklačních procesech, eh, abychom tady to vše vylepšili. Za třetí, jsem pevně přesvědčen o tom, že musíme více eh, zastupovat sektorální zájmy eh, průmyslu, sledovat tuto linii, protože komise přišla s různými přístupy KS 1.20, eh, to, čemu jsme říkali leadership, STAS 1.20, pak Task Force IKT, ale to mm, všechno byly takové pracovní skupiny, task forces a mm, grémia na vysoké úrovni, inovační platformy, ale strategické nasměrování eh, to nebylo vždycky tak jednoznačné a eh, především implementace toho, o čem se tu diskutovalo, pak eh, nebyla zcela jasná. Takže Konec konců jde i o to, abychom eh, tady měli jasné zájmy specificky podle jednotlivých sektorů a abychom pak z toho mohli odvodit koordinovanou politiku, eh, Právě co se týče spolupráce evropských eh, průmyslových odvětví v tomto sektoru, tak abychom uvolnili synergetické efekty a abychom podle, specificky podle jednotlivých sektorů se dostali ku předu. Otázka Eh, regionálních eh, možností eh, nebo konání. Toto jsou věci, na které se musíme více soustředit, protože tady existují regionální průmyslová jádra, která právě silnějším propojením s vědou mohou být ještě zintenzívněna a já si myslím, že toto je dost rozhodující bod. Ono zesítění propojení průmyslu a vědy by mělo být zintenzívněno. V Evropské unii už jsme zažili spoustu příkladů, a jistě by se vyplatilo na nich pracovat dále, eh, tak abychom mohli investiční eh, rozhodování v Evropské unii eh, si dále udržet. A poslední oblast, milí kolegové, kolegyně, něco, o čem bych se ještě rád zmínil, je otázka otázka eh, očekávání změn. Je zcela jasné, že eh, vzhledem k výzvám eh, se průmyslový sektor bude měnit. V mnoha oblastech máme zbytečné kapacity a je tu nezbytnost se postavit tváří tvář těchto změnám. A není možné, abychom industrializaci Eh, abychom s tímto vystačili, ale musíme se podívat, kde máme různé konkrétní problémy, ať už je to v nových členských státech, eh, kde ty to eh, problémy máme ve velké míře, ale také eh, třeba i v oblasti automobilového průmyslu ve starých členských zemích, tedy očekávání změn v průmyslovém sektoru a eh, tím také se musíme postarat o nezbytnou restrukturaci. A tady máme strukturální fond, máme v ruce jeden nástroj k tomuto, ale myslím si, že proces restrukturace musí být ještě, na ten, na ten, co se musíme ještě silněji soustředit a k tomu patří samozřejmě i otázka eh, toho, jak mm, um, realizovat rozumnou kvalifikační politiku, která bude přiměřená, tak abychom mohli pod, docílit dostateč po, počtu kvalifikovaných eh, pracovníků, už jsem o tom mluvil v souvislosti s demografickými změnami, ale také eh, ekonomika založená na vědomostech, k tomu potřebujeme více kvalifikované kolegyně, kolegy, takže musí musíme eh, vyčkávat těchto změn a to musí jít ruku v ruce s novou kvalifikační politikou. A jistě, jako dobrý sociální, pochopíte, že jako sociální demokracie toto dovedu dobře představit on tehdy, když toto bude začleněno do eh, také eh, toho, že se stát bude tady podílet a že se i zaměstnanci na tom budou podílet, takže ty, kteří vytvářejí hodnoty, budou pracovat na dalším vývoji průmyslového sektoru přiměřeným způsobem. Takže tolik jako úvod, děkuji vám za pozornost. Good. Herzlichen Dank. Dobře, srdečně děkuji. Pokud dovolíte, chtěl bych dát slovo komisi, tedy pokud budete souhlasit, eh, jenom proto, abyste měli možnost předložit eh, své eh, myšlenky. Děkuji za pozvání a já se budu snažit alespoň krátce pohovořit o úvahách v komisi. Jsem velmi vděčen za to, že toto téma Eh, výroby a průmyslu je tématem, o kterém se smí hovořit. Když já jsem eh, přišel do podniku, eh, tak byli rádi, že neexistovalo žádné generální ředitelství pro podniky a průmysl. Pět let nyní máme toto generální ředitelství a toto je naším hlavním úkolem. Vidíme tedy, že současná ekonomická situace a také ekonomická krize se projevuje také v oblasti stavebnictví a výroby zboží. Krize eh, se především tedy soustředuje na tyto dvě oblasti, což vedlo k tomu, že průmyslová produkce se o pětinu eh, snížila během jednoho roku. Nyní Momentálně se nacházíme v takové fázi, kdy to vypadá, jako kdyby eh, toto snižování se zase navýšilo, že se situace zlepšuje a my doufáme, že to je vývoj udržitelný a trvalý. Nezávisle na tom však ta skutečnost, že výroba zboží je ve středu ekonomické eh, činnosti, eh, vede k tomu, že se musíme věnovat této oblasti s velkou pozorností. A musíme také přiznat, že otázka schopnosti průmyslu byla málo v středu pozornosti. Eh, se píše, jsme se orientovali na klimatické změny, na dopad průmyslu v životním prostředí a opomíjeli jsme, konkurenceschopnost, protože průmysl eh, celá desetiletí eh, nabízel dobré výsledky. Nyní tomu tak již není a proto se musíme o tyto problémy starat. V komisi jsme se snažili popsat eh, současný stav. Obšírně jsme se zabývali jednotlivými sektory a konstatovali jsme, jak to vypadá dlouhodobě, jaký je vliv krize na tyto sektory. Dále jsme také konstatovali ty hlavní potíže, které v těchto bronžích se projevují respektive jaké vidíme rozvojové tendence, které by bylo nutné tedy podpořit tak, aby bylo dosaženo úspěchu. Eh, zjistili jsme několik zajímavých fenoménů. Za prvé, eh, pojem sektoru eh, obsahuje stále méně Eh, smyslu. Sektor se dnes eh, definuje především tím konečným eh, výrobkem, ale nepopisuje vlastně výrobní proces a tedy změnu, ke které dochází. Například potíže automobilového průmyslu na základě snížení odbytu Eh, toto se projevilo také v chemickém průmyslu, v kovoprůmyslu, v elektronice, tedy všude tam, kde se auto projevilo. Automobil je velmi komplikovaný výrobek. A to znamená, že komponenty získává z mnoha odvětví. Proto tedy soustředění se na výrobce automobilů není dostačující. E, tak e, nemůžeme tedy zohlednit automobilový průmysl v celku. Ale v jiných e, oblastech je tomu také tak. Dále jsme konstatovali to, že oproti těm představám, které jsou většinové, že automobilový průmysl zaměstnává málo zaměstnané eh, zaměstnance, ale dnes se automobilový průmysl radikálně změnil eh, v tom poměru eh, průmyslového zařízení a eh, lidského kapitálu. Dnes eh, tam pracují vysoce kvalifikovaní specialisté. I toto je důvod toho, proč se výsledek snížil o 20%, ale počet zaměstnanců jenom o 12%. A to proto, že tři roky trvá, než je zaměstnanec zaučen. A všechny podniky se obávaly, že když dojde zase k oživení, pak budou potřebovat velmi dlouhou dobu na to, aby dosáhly stejné produktivity eh, a dobře eh, vzdělaných zaměstnanců, tedy ve srovnání s rokem 2008. Tedy to složení personálu a eh, péče o lidský kapitál je velmi důležitá. Za třetí, stále více jsme přesvědčeni o tom, že nemá velký smysl se orientovat jenom na sektory, na jednotlivé sektory. Je nutné se dívat na vše v celku. Eh, snažili jsme se rozdělit výrobu jako takovou do 30 sektorů. Eh, pak jsme se snažili zjistit, eh, jaké společné znaky mají tyto sektory, jak pozitivně, tak negativně. A zjistili jsme, eh, uvedu příklad, že v následujících deseti letech polovina všech inženýrů v průmyslu půjde do důchodu a můžeme tedy pouze čtvrtinu z nich zase nahradit. To zase víme na základě počtu studentů v nejrůznějších studiích. To znamená, že budeme mít závažný problém získat kvalifikované pracovníky. A to nejenom v jednom sektoru. Je to fenomén, který se objevuje velmi často. Podobně je to také v souvislosti s ekologickými zákony, s inovační politikou, s obchodní politikou a tak dále. Proto jsme se snažili tyto výzvy nebo to také šance ukázat na základě průřezové analýzy. Z toho potom vypracovat koherentní strategii, která se projeví v jednotlivých brančích a zpravodaj některé tyto eh, přístupy komise již Eh, ukázal. Je to třeba CAR 21. Eh, průmyslová politika komise eh, se například projevila v tom sdělení o čistých automobilech. To se týká jak výrobců, tak automobilových výrobců, tak i politiky surovinové. To znamená, že náš přístup je rozsáhlý, obšírný. Nevycházíme tedy z toho, že bychom řekli, je pět sektorů, které budou budou definovat budoucnost a všechno musí být orientovány, eh, orientováno na ně. Ne, eh, jistá eh, možnost zaměstnání ve všech možných odvětvích je pro nás důležitá. Je nutné také obstát v mezinárodní soutěži. A stejně jako zpravodaj, Sdílím jeho hlavní směry výzev, inovace, odpověď na globalizaci, strukturální změna. To nesmíme prostě protrpět, to musíme také uspořádat, eh, kreativně eh, ovlivnit, protože jinak bychom byli eh, také naštěni z toho, že pouze komentujeme minulost a nezabýváme se o budoucnost. Už Srdečně děkuji. Teď kolegyně Grostec se hlasila o slovo. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji vám, pane předsedo. Skutečně dnes ráno vedeme debatu, která je velmi zajímavá a týká se jedné podstatné otázky pro Evropskou unii. E, zatím to všichni e, tak konstatovali. Hovoříme také o kontextu závažné ekonomické krize. E, již jsme ztratili velkou část evropského průmyslu. Je důležité zachránit to, co ještě máme. A je nutné také otevřít nové sektory moderního průmyslu v Evropě. Co je přitom významné, je eh, nepřemýšlet o průmyslové politice v Evropě pouze na základě zelené ekonomie. O tom se hovořilo hodně. Říkáme, ano, zachránit eh, hospodářství Evropské unie. To samozřejmě je eh, možné cestou inovace a díky zelené ekonomii, ale jsem přesvědčena o tom, že to nestačí. Máme zde veliké oblasti výroby v průmyslu, eh, kterou musíme zachovat. Pane řediteli, na začátek víme, že komise nám musí předložit sdělení. Mělo by to být 13.10. tohoto roku. Zde jste naznačil určité hlavní myšlenky a souvislosti, ale řekl jste také, že přístup je možná méně sektorový. Tento pojem sektorů není tak důležitý. Já jsem však přece přesvědčena o tom, že bychom měli samozřejmě postupovat eh, průřezově, horizontálně, to je jasné, ale nemůžeme eh, také eh, ten sektorový přístup zcela opominout. Průmyslová politika je průřezová, týká se obchodu, konkurenceschopnosti, inovace, znalostí, životního prostředí, boje proti klimatickým změnám, ale také dopravy. Vždyť byť si nedovedeme představit rozvoj průmyslové politiky bez velikých sítí. Tyto velké sítě musíme rovněž zlepšovat. Máme tedy před sebou veliké otázky, především otázku financování. To je centrální otázka. Dnes prožíváme krizi a nemáme dostatek finančních nových prostředků. Možná, že by bylo nutné toto financování hledat někde jinde. Budeme diskutovat o rozpočtu, o sub subvencích, eh, o tom, eh, jak uspořádat rámcový eh, program pro výzkum a vývoj. Čili i zde musíme využít všech finančních zdrojů, využít tři možnosti pro financování podniků, tedy vlastní kapitál, zadlužení, ale také záruky. A ráda bych věděla, pane řediteli, jakou máte představu o těchto otázkách. Když se hovoří o průmyslové síti, eh, pak se také hovoří o malých a středních eh, podnicích. Samozřejmě, že eh, nemáme jenom ty veliké podniky, ty musíme také podpořit, ale máme celou síť malých a středních podniků, které tvoří bázi průmyslu. A jak je můžeme podpořit? Jak jim můžeme pomoci, aby získávali financování v tom rámcovém programu pro vědu? Víme, že existují určité potíže. Proto, aby eh, eh, tyto podniky nalezly eh, lepší postavení, se musíme ještě na ně více soustředěvat. Konkurence zdravá, svobodná, neskreslená. To je důležité, toto nesmíme spochybnit. A zde máme princip reciprocity. Vždyť eh, nereciproční eh, konkurence eh, nesmí se příliš rozšířit. To by penalizovalo naše podniky ve srovnání se třetími státy, které stojí mimo Evropskou unii. Ráda bych je věděla, jaké konkrétní návrhy máte. Eh, nejde jenom o určitá zbožná přání, ale o eh, konkrétní opatření na světové úrovni. Víme, že EU je jedinou zónou ve světě, kde existuje kontrola nad státními podporami. Uh, s ohledem na to, co navrhujete, tak abychom netrestali, nepenalizovali eh, klíčové eh, obecně použitelné technologie, jako například polovodiče. Mimo Evropskou unii se podnikům hodně pomáhá, zatímco v EU tak nečiníme. A to eh, znamená, že nám podniky odcházejí, je nám dochází k pokřivení hospodářské soutěže, také jaká antidumpingová opatření bychom mohli Eh, předpokládat, počítat s nimi dále. Jaká bude vaše pozice, pokud je otázku normalizace eh, nebo takzvané made in? A je potřeba podpořit výzkum a vývoj, například tím, že ulevíme u té eh, administrativní zátěže, také je třeba eh, působit více v těch počátečních fázích u výzkumu a vývoje tím, že například více podpoříme eh, projekty, které jsou ve, eh, v demonstrační fázi. Je třeba také dávat větší podporu ekologickým technologiím, informačním komunikačním technologiím, a jakým způsobem tedy Evropa dožene sklus v těchto oblastech. Dále Eh, přístup k surovinám. Zpravodaj se o tom zmiňoval. To je také důležité téma. U celé řady vzácných surovin Evropská unie eh, nemá jejich vlastní zdroje a pokud existují, jsou omezené, eh, hrozí, že už budou vyčerpány v, brzké budoucnosti. Co tedy navrhujete, pokud je například o výzkum ohledně náhrady surovin, tedy nějaké substituční materiály? Dále je třeba obezřetně přistupovat um, k otázce vnější politiky, například um, jde o Čínu, eh, která se začíná výrazně um, implikovat v Africe. A jakým způsobem bychom tedy eh, mohli znovu dobít své pozice, které jsme, o které jsme přišli v Africe, například vlivem Číny, v souvislosti se surovinami. Dále ekologická problematika, na to nesmíme zapomínat, eh, zpravda o tom hovořil, je to pojetí ekologické hospodářství, jak tady promítnout eh, ekologická kritéria do našeho rozhodování, například eh, otázka eh, toho, že výroby s velkými emisemi uhlíku, tedy uhlíkových sloučenin se přesouvají jinam, jak to řešit. Já si myslím, že skutečně to je obrovsky široká problematika, jak jsem tady nasínila některá ta témata, nicméně je klíčová, pokud máme překonat krizi a pokud si přejeme, aby EU se nestala kontinentem e, služeb, ale je třeba skutečně zachovat naši průmyslovou tradici. Děkuji za pozornost. Děkuji, kole. děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za velmi obsáhlou prezentaci, ale také děkuji panu Zurkovi to bylo velice moudré, co jste tady přednesl, ale na to jsme u vás zvyklí a máme radost z toho, že průmyslová politika e, zase má větší váhu, protože Situace je taková, jak ji popsal pan kolega Lange. Žijeme v globalizovaném světě, kde se věci stále mění. Zase se musíme um, vzpomenout, jestli se tomu říká old economy, anebo jestli je to jedno. To, co nás posiluje, je, je důležité. Ve finanční krizi jsme to zaznamenali jednoznačně. Ti, kteří je, je, disponují průmyslovým jádrem, ti byli jako lokomotivy a ty táhli zbytek evropské ekonomiky, která příliš eh, se připojila k finančnímu průmyslu a snažili se ten zbytek vytáhnout z ekonomické krize. A proto je to velice důležité. K tomu ještě přistupuje skutečnost, že stále více máme sročení s aktéry ve světě, kteří postupují velice strategicky, a nebo rozpracovávají strategie s krátkými rozhodovacími cestami, například Číňané. Když mluvíme o surovinových iniciativách, tak pravděpodobně přicházíme o 20 let později. Včera jsme měli kolegu z USA mezi námi z sněmovny, kongresmena amerického, který sám vede výbor pro výzkum tam a ten se jasně vyjádřil ve smyslu surovinových iniciativ USA v kooperaci s Evropany. A proč? Protože jasně vidí, že Číňané se po celém světě eh, ve, ve svých metodách, které mají, eh, tedy to znamená, neřídí eh, se podle good governance, ale snažili se zajistit surovinové trhy. Tady musíme toho ještě hodně dohnat. Je to tak a proto děkuji panu zpravodaji i panu Zourkovi, že budeme postupovat ve stejném směru. Ale také si myslím, že mm, musíme zcela otevřeně mluvit o průmyslové politice. Dříve to bylo téma tabu, vím to přesně. I v diskuzi v Německu eh, jsme se snažili vyhnout tomu mluvit o průmyslové politice, protože se říkalo, to si upraví trh. Nic takového. Neupraví si to sám trh. Musíme se mm, dát dohromady nejrůznější přístupy, musíme dosáhnout koherentnosti. Paní Grostet o tom mluvila jako Francouzka. A jednu, jedné věci se můžeme přiučit od francouzů. A sice mm, vytvořili se francouzští šampioni. To, co my musíme udělat, je vytvořit evropské šampiony. Připustit, dát jim možnost. A nejenom vytvářet z politického hlediska, ale dát jim možnost. Mm, Nokia je takovým příkladem, kdy my, Evropané, se na velice důležitém trhu, průmyslovém trhu, může, může, no, dostalo nás to hodně dopředu. To by byla koherentnost transparentní iniciativa finské vlády tenkrát s podporou Evropské unie. To by nikdy jinak nebylo možné a musíme mít odvahu jít do tohoto. Ale to znamená, že musíme posílit ještě více naše silné stránky. A tady bych chtěl poukázat na to, že komise bohužel tady nejednala dosti koherentně minulosti. A si celé si, pří, vezměme si příklad automobily. V automobilové oblasti máme asi jeden sektor, no, tak toto ho označím na základě hm, různé změny definic, a sice prémiová oblast, kde Evropané mají 86% a jsou vedoucími na trhu. 86%, 80% z toho dělá Německo. Co jsme v posledních pěti letech všechno zažili? kdy v této oblasti automobilového průmyslu komise předložila návrhy, které eh, vedly ad absurdum eh, konkurenceschopnost. Parlament tomu zabránil. Bylo by se to stalo. Vím, že pan Zourek byl tenkrát na správné straně, ale také vím, že v komisi eh, působily různé síly, které chtěly tyto silné stránky evropského průmyslu zničit. Je to tak, to si musíme připustit. A zase se to děje u takzvaných lehkých vozidel, motorových vozidel. A poprosil bych, aby komise postupovala trošku koherentněji než eh, tento parlament. Jak často jsem tady diskutoval s kolegy z, levy, z levé strany nebo z pravé strany, z pravice, jak jsem zastupoval společné stanovisko eh, eh, k tématu průmyslové politiky. Bylo tomu tak v minulosti, kolega Dimas a kolega Ferhojgen, eh, ti byli takový, eh, ti to zastupovali eh, a jim to tak nesmí už dále být, jinak se nedostaneme v oblasti promyslové politiky dát. Co musíme dělat? Co ještě máme za úkoly? Ehm, musím to teď sednout krátce, pane předsedo. Mluvil, mluvil se o pracovních silách, inženýrech. Tady musíme otevřeně hovořit o migraci, o politice migrační. Musíme mluvit otevřeně o tom, jestli eh, celé ty masy čínských studentů, které například máme v Cáchách nebo v jiných skvělých univerzitách, hordy jste řekl, ano, hordy studentů. Celé armády, masy studentů čínských, kteří u nás rádi e, studují, ale pak jdou prostě zpátky do Číny Tedy musíme klást důraz na to, aby oni u nás zůstali, alespoň um, tu část svého pracovního profesního života, tak aby mohli být cenou pracovní příležitostí. Potřebujeme konkrétní imigrační politiku. Téma malých středních podniků. Už o, tom bylo, už o tom bylo hovořeno, paní kolegyně Roste se o tom zmínila. Nemá smysl se dívat na ty protiklady. Velké podniky versus malé podniky. Co by byly malé podniky například v automobilovém dodavatelském průmyslu, kdyby neexistovaly ty velké? Takže je to související, e, jsou to spojené nádoby a e, na to nesmíme zapomínat. Něco, o čem se málem mluvilo, je téma patentů. Musíme se postarat o to, aby i nadále Američany patenty, které mají first come, first serve, aby toto aplikovali a aby eh, nám tím napomáhli také Číňané, ti skopírovali německé patentnictví, ti to budou agresivním způsobem aplikovat. To máte jako s hamburgerem nebo se sendvičem, kde se to začne mačkat. Pane Zvorku, vážení zástupci komise, my vás podpoříme v tomto, abychom konečně měli evropský systém patentů, protože máme velice dobrý výzkum, měli bychom to přetavit v inovace, ale nesmí se to vést ad absurdum. Vím, E, jaké jsou vaše osobní snahy v oblasti inovační politiky, kterou chcete posunout ku předu, to se musí ještě zlepšit a toto vše musíme silněji propojit. Ještě poslední věc, e, musíme myslet více strategicky. Kolegyně Grostet mluvila o průmyslu polovodičovém musíme působit a myslet strategičtěji v tom smyslu, že e, se budeme orientovat nejenom podle globální konkurence. Kdo to nezvládne, tak ten bude zničen nebo už nebude mít podporu. Ale otázka je, jaké klíčové technologii budeme do budoucna potřebovat tak abychom v globální konkurenci mohli držet krok strategicky. A e, v chemické oblasti máme toho hodně, co jsme v minulých letech, e, um, co bylo ohroženo. A něco, co nám v tomto e, um, průmyslu základním bude někdy chybět. Mám radost toho, že jsme na správné cestě a těším se na další sdělení. Ano, děkuji, vážení kolegové. Máme ještě 15 minut na tuto debatu v 10 hodin začneme hlasování. A přihlásilo se 10 řečníků. První alternativa je, že každý bude mluvit tak dlouho, jak chce a dostanou slovo dva nebo tři. A nebo eh, druhá varianta je, každý bude mít jednu minutu a v 10 eh, přeruším tuto debatu. Paní Tykau, prosím. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, e- Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že průmyslová politika umožní zlepšit oživení průmyslu. Vždyť velký velká většina pracovních příležitostí je také v průmyslu a musíme myslet na konkurenceschopnost Evropské unie. Dle posledních statistik Evropská unie představuje 27 v automobilovém průmyslu celosvětově a 30 chemických mm, výrobků, 38 ve strojírenství. Evropská unie je také na druhém místě ohledně civilního letectví, na třetím místě místě v eh, farmakologickém průmyslu. Vidíte tedy, že máme kompetence, které eh, musíme udržet eh, a posílit ta konkurenceschopnost. Nyní bych chtěla pohovořit o nových členských státech. Pan Lange se o tom již zmínil, že tedy v prvních letech probíhala politika deindustrializace a přitom zde existuje velká kompetence. Proto bych bychom se měli snažit znovu oživit průmysl v těchto zemích. A já bych chtěla hovořit o průmyslu TIC. V 21. století nemůžeme tuto oblast opomíjet. Děkuji, paní Trautmann. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda položila otázku panu generálnímu řediteli. Náš výbor navštívil Španělsko, během španělského předsednictví a navštívili jsme eh, společné výzkumné středisko nebo centrum eh, v Sevě a eh, zjistili jsme, že byla zadána studie ohledně průmyslu, které vytváří pracovní místa. Otázka ekologického průmyslu je klíčová. Průmysl musí přispívat k udržování a tvorbě pracovních míst. Hovořil jste o inženýrských místech, ale je třeba myslet i na jiná méně kvalifikovaná pracovní místa. Mohl byste nám říci, kdy bude tato studie k dispozici a jaké závěry z ní vyvodíte? Eh, dále k hodnotovému řetězci. Eh, již jsme o tom hovořili. Zdá se mi, že v některých případech, zejména u eh, IKT nebo u mm, těch systémů a u celé řady dalších bodů, v tom hodnotovém řetězci jsou určitá prázdná místa. Máme program ide, IDEA, eh, program pro výzkum, eh, včetně i eh, drobných výzkumných programů a bylo by možné, aby v rámci navyšování rozpočtového u aktuálního rámcového programu, abyste ošetřili tedy tato prázdná místa, tak abychom měli výzkumné týmy a nebylo nutné používat importované technologie. Ráda bych ještě zmínila eh, dvě věci stručně. Eh, k Evropské investiční bance já si myslím, že je nesmírně důležité, aby existovaly finanční pobídky pro lokalizaci eh, činnosti nebo relokalizaci činnosti a, aby také pokud je o, pokud je o spravodajskou činnost průmyslovou. Já si myslím, že tady je třeba, aby komise také byla obezřetná, nesmíme být naivní, pokud je o naše vnější konkurenty. Děkuji. Frau Badia Kučit. Badia Kučit. Děkuji, předsedající. Ano, prezentace zpravodaje a pana Zourka byly na nejvíc zajímavé a myslím si, že prakticky to mm, obsáhlo všechno to, co eh, musí takováto zpráva pokrýt. Ale myslím si, že tu existuje ještě něco jiného, co mělo být zohledněno a sice eh, kulturní, takzvaný kulturní průmysl. Tady víme, že příspěvek evropskému HDP je také velice důležitý. To je jedna oblast, která má ony zvláštnosti, je to nejen kultura, ale je to i průmysl. A myslím si, že bychom se měli soustředit na otázku toho, eh, kdy a jak se budeme zabývat tímto sektorem. Eh, je to jedna z mála eh, odvětví, které bylo nejméně postiženo krizí, ale zároveň je to propojeno s polem inovace, který souvisí také s průmyslovou politikou. Děkuji. Děkuji, je to velice ctižádostivé téma. Musím říct, že závidím panu Langemu, že na tomto tématu smí pracovat. Zásadní otázka, která se nám tady naskýtá, zní takto. Co má tato práce prokázat? Co je tedy hlavní tezí? A co mluví pro tuto tezi? Vidím zde dvě teze. Za prvé, spíše téze pasivnější, tedy přizpůsobení se průmyslové politiky výzvám globalizace. To je um, ona první fáze. Hlavním faktorem v souvislosti s aktivitami VTO a konkurence, eh, další věc, Evropa si musí ochránit svůj trh, myslím si. To je tato první pasivní teze. Pak je to druhá teze, aktivní. Utváření průmyslové politiky a to cestou nového konzumního modelu. Musíme hledat nová řešení, musíme myslet na komputerizaci, musíme pomýšlet také na zdroje do budoucna. Mnoho tady závisí na materiálech, na technologii, zelené technologii. Paul bych prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Průmyslová politika je výzvou právě v době globálního oteplování. Dnes prožíváme intenzivní debatu, jak je možné provést politiku úspory CO2. Já se domnívám, že otázka tedy prodeje těchto povolenek je spojena také s dalšími návrhy. Máme návrh paní komisařky, že výrobky z CO2 mají být zdaněny. Pokud tyto produkty mají být prodávány v Evropě, budou zatíženy dalšími odvody a to 30% snížení se má snížit ještě na 15. Já se domnívám, že je nyní skutečně na čase v této krizi také navýšit rizikový kapitál a máme zde veliký problém mezi jednotlivými bankami bankami a ministry eh, průmyslu se nalézá eh, průmysl, tedy tam zaklíněn mezi němi. A proto také musíme stanovit do roku 2020 eh, otázku kapitálu. 20% vlastní kapitál, ten je důležitý jak v průmyslu, tak v bankách. Kolega Budy. Budy? Děkuji, pane předsedo. Planeta se vede dobře, Čína má dobrou míru růstu, Afrika se rozvíjí, všechno jde dobře, kromě v EU. A možná eh, nějaká vlastní průmyslová politika je jedním z klíčů pro růst, eh, který všichni očekáváme. Já eh, bych rád tady se vyslovil k jedné věci, pane generální řediteli, protože komisaři se mění, ale vy zůstáváte. Můžete mít zajímavý pohled na věci. Ehm, myslím, že problémem samozřejmě, nebo klíčem k úspěchu je konkurenceschopnost Evropské unie. A tady u konkurenceschopnosti jsou dvě věci. Jednak sociální normy, kde máme svoji tradici v Evropské unii. A dále je zde nový prvek a tím jsou ekologické normy, environmentální normy. Uh, Eh, jsou sociální normy faktorem konkurenceschopnosti, anebo opak? Doposud jsme se totiž domnívali, že to je faktor konkurenceschopnosti mít eh, eh, vysoké standardy v sociální oblasti. A pokud je o ekologické normy, co si myslí o mechanismu o uhlíku pro, pro to, abychom se chránili, pokud nemáme celosvětovou dohodu v této věci? A dále pokud o sociální politiku, nebuďme naivní, musíme být opravdu velice nároční a, mít, a tvrdě požadovat reciprocitu po jiných oblastech světa. Děkuji. Děkuji, paní Henen. Eh, děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně. Já bych také potřeboval 12 eh, minut, abych eh, vysvětlil, co chci říci. Ono je to vždycky stejné. Dneska je lidé hovoří 12 minut a těm na konci zbere jedna minuta. Uh, takže průmyslová politika v době globalizace. Eh, Jediný problém je v tom, že potřebujeme průmyslovou politiku, ale přitom jsem slyšel z úst různých komisařů, kteří vystupovali z Evropském parlamentu, že neexistuje společná průmyslová politika v Evropě, protože jedině trh musí rozhodovat o tom, kdo přežije. Takže tady máme ovšem zásadní, eh, podstatný problém, protože pokud nemáme společnou průmyslovou politiku, Eh, jak, můžeme, jak tady můžeme vést průmyslovou politiku v éře globalizace. Je třeba začít eh, na začátku. Eh, průmysl je užitečný pro Evropu, užitečný pro její občany. Je třeba také přistupovat k průmyslu z hlediska zdrojů pro celé území Evropy. A dále, pokud nemáme společnou evropskou promyslovou politiku a pokud má rozhodovat trh, tak jak, jak se překleneme přes toto pojetí? A dále, pokud jedině zisk je tím očujícím faktorem, co to znamená pro průmysl, dále jak řešit od průmyslování Evropy, eh, pokud neřešíme eh, fiskální, environmentální a sociální dumping. Děkuji. Děkuji. Chápu, že mm, se zlobíte kvůli krátkému eh, řečnickému času, ale ti, kteří mohli hovořit déle, to byl zpravodaj a dva stínoví zpravodajové a také komise. Takže přeci jen tady pravidla nějaká existují. Kolega Weber. Ano. Ano, já se domnívám, že ta práva kolegy Lange je slibná a já bych se chtěl zmínit jenom o jednom bodě. Nemůžeme totiž vyřešit tu slepou uličku eh, ohledně ochrany ochranářské politiky. Všechny velké společnosti, všechny velká hospodářství se chrání USA, eh, tam eh, mají eh, svobodnou výměnu, ale chrání se. Chrání se proti dumpingu, proti nekalé soutěži. Německo se chrání především na základě technických norem. Nehovořme o Číně, tam je ochrana různorodá a přitom také dělá dělají dumping i finanční. Evropská komise eh, se obrací a eh, brání se státní podpoře a eh, v Číně je to velmi rozšířené. Ale my bychom to neměli dělat. Já jsem proti protekcionismu jako doktríně, víme, čemu to vedlo v 30. letech a dnes by to bylo ještě horší. A jsem také proti naivitě. Jednáli se o dumping, pak je nutné nutné se chránit a Evropa to nedělá dostatečně. Existují ochranářská opatření, která jsou oprávněná. I v USA se takto postupuje. Děkuji vám. Kolega Koffer. Děkuji, pane předsedající. Pan vicepředseda Tajany, který pracoval na tématu průmyslové politiky, ten přišel s čerstvým přístupem, slibil něco, čemu říká fresh approach a já jsem přesvědčen, že v každém případě eh, potřebujeme minimálně toto. Protože to, co teď eh, máme jako výhybky v oblasti průmyslové politiky, to není jenom business as usual. Tady um, jde o um, pokračování dřívějších um, přístupů, nejen to. Ale jsou tady vlivy globalizace a mm, na Evropu a proto potřebujeme evropskou průmyslovou politiku s ambicemi, jaké tady dosud neexistovaly. Um, když říkám evropskou průmyslovou politiku, tak tím nemyslím um, evropsky centralizované státní intervencionismus, ale myslím tím naprosto eh, politicky nasměrovanou politiku průmyslovou. Přitom musíme říct ne protekcionismu a e, zároveň musíme být připraveni v e, bránice proti dumpingu. Tady dávám e, zapravdu panu kolegovi. Průmyslová politika zároveň znamená, že Evropa do budoucna nebude svou politiku starovat priority přes obchodní dohody, protože tady máme více evropských kompetencí, ale musíme postupovat podle logických principů a tento logický princip eh, formuloval Thomas Friedman z New York Times, formuloval to jednou takto. Eh, ta země, která eh, svůj průmysl bude moci posunout kupředu nejrychleji a s nejlepšími technologiemi, která ji ozelení, ta v 21. století bude vpředu. A tím myslí energetickou a surovinovou účinnost. To musí být základní tenor naší inovační ofenzivy. A poslední je kolegyně Figueredo. Děkuji, pane předsedo. Já eh, bych ráda položila dvě stručné otázky. První je o tom, jaký průmysl si přejeme mít v Evropské unii. A jakou úlohu mají sehrávat naše země průmyslové oblasti. Je to otázka týkající se přítomnosti a budoucnosti. Já pocházím ze země, kde máme neuvěřitelnou míru delokalizací. Kolektivně se propouští a týká se to stovek tisíců pracovníků, protože Tyto průmyslové podniky opouštějí Portugalsko a přesouvají výrobu jinam, ať již do Asie nebo do severní Afriky. Průmysl tedy mizí. Eh, mizí, eh, to, týká se tedy jenom tradičních odvětví, jako je textilní průmysl či obuvní průmysl, ale také automobilky, elektrotechnický průmysl, Prostě týká se to celé škály odvětví, včetně špičkových technologií. Já se domnívám, že dnes chybí jakákoliv strategie. Jak budeme bojovat za průmyslovou strategii, abychom bránili výrobu i pracovní místa v EU? Děkuji a na závěr bych snad mohl ještě předat slovo k panu generálnímu řediteli Zorkovi pro na krátké odpovědi nebo poznámky, protože tady přece jen bylo položeno pár otázek. Dámy a pánové, můžete ještě vydržet minutku. Děkuji. V každém případě si sebou odnáším to, že toto téma eh, se těší velikého zájmu eh, v tomto výboru. Chtěl bych poukázat na to, že průmyslová politika je jenom jedna ze sedmi hlavních aktivit. Ehm, je to téma, o kterém je ta řada témat, která, o kterých se hovořilo, ale ty ehm, se pak budou pokrývat v jiných oblastech, jako třeba téma inovace. Já bych udělal tento návrh. Mí pracovníci, mm, pan Krojegner a pan Bergman, by pak individuálně mohli poskytnout odpovědi na e, otázky, které tady byly položeny. Po vašem hlasování e, vám budou tito pracovníci k dispozici a odpoví bezprostředně. Takže se pokusíme e, jít touto krátkou cestou. Děkuji velice, toto je užitečný návrh. Ti kolegové, kteří měli zcela konkrétní otázky na komisi, tak prosím, aby po hlasování ehm, zůstali zástupci komise budou venku a poskytnou individuálně odpovědi. To je skutečně velmi praktický návrh. Děkuji vám za to. Budeme znovu o těchto věcech diskutovat. Ehm, pro dnešek ehm, jsme tento bod vyřídili. Děkuji vám. A tímto přecházíme k hlasování. Milí kolegové, kolegyně.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 Já, meine Damen und Herren, darf Sie bitten, Platz... Dámy a pánové, poprosím vás, abyste zaujali svá místa. Ja, meine Damen und Herren, darf Sie bitten... Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali svá místa a prosím, abyste také zvýšili svou pozornost, abychom mohli skutečně hlasovat. Nemáme mnoho eh, hlasovacích bodů, ale přeci jenom něco nás očekává. A jestli dovolíte, chtěl bych vás eh, poprosit, abychom hlasovali o budoucnosti evropské normalizace, ale dám nejdříve slovo eh, navrhovateli Bytykoferovi, protože se nám podařilo zabránit velké debatě, ale přesto by navrhovatel měl mít možnost se krátce krátce vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl říci nejdříve, eh, že zde máme kolegu Kožušníka, což je hlavní zpravodaj ve výboru IMKO. Přišel mezi nás, aby se zúčastnil našeho hlasování. Za druhé, bych chtěl upozornit na to, že v tom eh, znění kompromisního návrhu 4 eh, je předložen text, který již není aktuální. Včera eh, bylo předloženo změněné změní a bylo jednáno mezi jednotlivými skupinami. Prosím, abyste si tedy přečetli aktuálně platné znění. Děkuji vám, pane navrhovateli, a jestli dovolíte, chtěl bych dát krátce slovo eh, panu zpravodaji Kožušníkovi na půl minutky, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo. Já nebudu zacházet odborné debaty. Já bych chtěl eh, poděkovat všem kolegům, hlavně zpravodaj Butikoferu, protože si myslím, že tady ukázal parlament, že dokáže spolupracovat, protože si myslím, že to dnešní hlasování budeme brát potaz v té mé zprávě a určitě jednotliví stínoví zpravodajové potom eh, ve výboru IMKO eh, zapracují tuto, tuto záležitost. Já jsem byl i přítomen té předchozí diskuzi týkající se eh, budoucnosti evropského průmyslu. Já si myslím, že je důležité zapracovat standardy právě v oblasti regulací, tak říkajíc ze spoda, protože v tomto případě se jedná o správné regulace, tak aby evropský průmysl byl konkurenceschopný. Děkuji. Bedanke mich herzlich. Wir kommen damit zur Abstimmung. Als er- Děkuji, budeme tedy hlasovat. Za prvé eh, máme zde kompromisní návrh číslo jedna, kdo souhlasí. Promiňte, udělal jsem chybu. Nejdříve pozměňovací návrh jedna. Nesouhlasíte, prosím? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis jedna. Souhlas? protihlasy, zdrželi se, schváleno. Pozmaňovací návrh 6, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 7, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 8, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 9, kdo je pro, kdo je proti, Zdrželi se schváleno 10, kdo souhlasí, kdo je proti. Zdrželi se schváleno 11, kdo je pro, proti. Zdrželi se schváleno 12, kdo je pro, proti. Zdrželi se schváleno 13, kdo je pro, proti. Zdrželi se schváleno kompromis 2, kdo je pro, proti. Zdrželi se schváleno 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A e, nyní 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 4. Kolega Beauty Coffer. Ano, promiňte, 24. Návrh 24, paní Tykao, hlasuji. Pane předsedo, děkuji vám. K tomu máme ještě ústní pozměňovací návrh a sice in global competition má být ještě doplněno. Ano, dobře, to jsem viděl, takže 24 plus ústní návrh. A kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se. Schváleno. Kompromise čtyři, pane Butikofr. Já bych rád přečetl text, o kterém budeme hlasovat. Stakeholder. Apeluje na všechny zainteresované strany, eh, ne, respektive na to, aby zainteresované strany všechny měly eh, vhodnou roli v evropském normalizačním procesu Eh, což by posililo, posililo jich pozici při formálním schvalování evropských norm, k jejichž vypracování přispěli. To znamená, že by případně i mohli hlasovat. Dále voláme eh, po eh, nastavení ehm, mechanismu pro rychlé řešení konfliktu, který by dokázal efektivně řešit neschody při vypracovávání či nastavování norem. Kompromis. Ano, to je kompromis čtyři v korigovaném znění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní mi bylo naznačeno, že všechny ostatní návrhy až na dva můžeme odhlasovat v bloku. Je to 40-42. To znamená, že všechny návrhy můžeme odhlasovat tímto skvělým způsobem, tedy všechny návrhy kromě 41 a 42. Kdo je pro? Proti? Držuli se? Schváleno. Takže nám zůstává kompromis 5. O tomto musíme hlasovat zvlášť. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dále 40, kde pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 42, kde pro? Proti zdrželi se, schváleno. A dostávám se ke kompromisu 6, pro je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A to znamená závěrečné hlasování. Se elektronicky zahajují hlasování. Máme čtyři eh, poslance navíc eh, v LS a eh, najednou jste se rozmnožili. Takže dobře, je to v pořádku. Končím hlasování. Končím hlasování. Musíme to ještě zopakovat. Nastala technická chyba. Takže prosím ještě jednou závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výsledky. Gratuluji. Výsledek je zcela jasný. Jako předseda se nesmíme vyjádřit ve smyslu hodnocení, ale celý seznam hlasování se mi velmi líbil. Eh, dále eh, to máme poněkud jednodušší, protože jsme již jednou hlasovali. A sice jde o závěrečné hlasování k otázce zabezpečení dodávek zemního plynu. Máme pouze jedno hlasování a chci se zeptat, kdo je pro tento návrh. A eh, provedeme hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. máme jednoho socialista, eh, socialistu navíc a jednoho z LS. Takže všichni už vědí, jak na to. Končím hlasování. Takže výsledek je, myslím, jasný. Děkuji vám. To bylo naše hlasování. Děkuji vám srdečně. A můžeme přejít k následujícímu bodu, to je bod 13. Občas někdo po hlasování opouští sál a já vás prosím, abyste to učinili potichu. Děkuji, abychom mohli tedy rovnou pokračovat. Máme zde před sebou ještě celou řadu projektů, o kterých bychom měli hovořit. Jestli dovolíte, začneme projednáváním bodu 13, jednodušení provádění rámcových programů pro výzkum. Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Vážení kolegové, vážené kolegyně, prosím o klid, abychom mohli naslouchat kolegyni Carvalho. Takže prosím, abychom zahájili projednávání bodu 13. Müssen wir überlegen, ja? ja, ja. Okay. Dobře, začneme tedy. Frau Carvalho zieht noch um. Kleine Umzugsmaßnahmen. Pani Carvalho se ještě musí přestěhovat. Also wir haben noch einige Punkte heute zu Máme na programu ještě několik bodů a měli bychom se tedy soustředit na práci. Paní Carvalho, máte slovo. President, ladies and gentlemen. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dobrý den. Nejprve bych ráda zdůraznila, že proběhla široká konzultace o této zprávě. Já jsem tady zahájila veřejnou konzultaci a obdržela jsem celou škálu informací, za něž jsem velmi vděčná. o zprávu má zájem jak vědecká obec, tak soukromý sektor. Navíc je to zpráva velmi aktuální, vzhledem k tomu, že se vyhodnocuje sedmý rámcový program a začíná přípravná fáze pro osmý rámcový program. Jsou zde čtyři hlavní aspekty, které zpráva řeší a na které bych nyní ráda upozornila. Za prvé je zde otázka um, administrativní a finanční racionalizace, dále potřeba zlepšení kvality, dostupnosti a transparentnosti. Do třetice bych ráda nastínila eh, přínosy synergií mezi programy a nástroji. A konečně se dotknu pár slovy budoucnosti rámcového programu. Nejprve tedy administrativní a finanční racionalizace. Zpráva hovoří o dvou věcech. Jednak o obecných principech a zmiňuje také konkrétní doporučení. Pokud je o obecný rámec, tak tady říkám, že racionalizace je v zájmu zainteresovaných stran. stran. Je třeba zajistit stabilitu a právní jistotu. Kromě toho potřebujeme eh, přístupy na základě důvěry a určité e, tolerance, e, aniž bychom tedy opomenuli rigoróznost potřebnou v řízení veřejných financí. Dále navrhuji, abychom umožnili příjemcům aplikovat svá, své obvyklé postupy řízení a účetnictví. Pokud je o konkrétní doporučení, hlavním cílem je dosáhnout větší jasnosti, přesnosti, jednoduchosti. To se žádá jasnou definici toho, co je třeba změnit, jakým způsobem eh, má změna proběhnout, kdy a jakou rychlostí. Dále, za druhé, racionalizace pravidel ohledně Eh, finanční a nákladové metodiky. Mm, to je nutné. Například eh, míra financování, eh, metoda kalkulace nákladů. To by mělo být totožné napříč různými nástroji a programy. Dále jasnost, jasná definice takových věcí, jako jsou paušály nebo uplatnitelné náklady a poplatky přidaně, to je nesmírně důležité. Zrovna tak důležité je podpořit konsistentnost při provádění pravidel, aplikování pravidel ve všech kontrolách a také na všech pracovištích komise. Není pokud je o kvalitu, dostupnost a transparentnost. Tady upozorňuji na tři věci. Celkově jsem proto, co nazývám vědecky založený přístup. Takový přístup podporuje takzvanou excelenci a zároveň umožňuje zjednodušení finanční kontroly. Nicméně eh, na výsledky orientovaný přístup, který navrhuje komise, má jisté výhody. Ovšem, měli bychom nejprve ověřit tento přístup v pilotní fázi. tak abychom měli představu o tom, jak se bude prakticky provádět definice výsledků. Ta pilotní fáze by mohla proběhnout u eh, demonstračních a technologických projektů eh, v obzvlášť eh, náročných oblastech. Také doporučuji um, odměny za vysokou důvěru High Trust Rewards u průkopnického výzkumu, jako průzkumu realizovaného společnými výzkumnými centry. Pokud jde o minimalizaci skluzů, ehm, to samozřejmě je chválihodná věc. Je třeba ovšem, aby členské státy měly i nadále zachováno právo přeskumu, právo kontroly, zejména u projektů v oblasti bezpečnosti a obrany, nebo pokud eh, daný projekt má etické dopady. Kromě toho podporuji eh, postup provádění ve dvou fázích. Pokud eh, hodnocení v prvotní fázi bude prováděno důkladně, plně doporučuji vyhodnocování grantových žádostí přes jednotnou informační platformu. Ta by měla být zdravá a flexibilní, uživatelsky příznivá a stejnou platformu by měly používat všechna pracoviště komise. <clears throat> Abychom prohloubili synergie mezi programy a nástroje, je třeba, aby tyto programy a nástroje byly jednodušší, aby byly méně složité. To si žádá jednotnou interpretaci pravidel a postupu a jejich jednotné provádění. Také je třeba podpořit harmonizaci všude, kde to vhodné. Dále, pokud je o budoucí osmý rámcový program, tady bych ráda potrhla tři věci. Jednak eh, administrativní racionalizaci považuji za klíčovou pro budoucnost rámcového programu. Podle mého je třeba snížit počet nástrojů a je třeba tyto nástroje navzájem lépe koordinovat. Osmý rámcový program by měl zohlednit celý inovační řetězec od eh, prokopnického výzkumu přes technologický vývoj, tedy vývoj technologie, přes eh, demonstraci, zhodnocení výsledků a eh, rychlé, rychlou integraci výsledků výzkumu na trh. Tady bychom měli zaručit dobrou vyváženost mezi přístupem z hora dolů a z dola nahoru. Ten z dola nahoru je tažen tedy vědci, výzkumem. Dále si myslím, že další internacionalizace rámcového programu by také byla vhodná a samozřejmě eh, by do toho měly být zahrnuty i rozvojové země. Děkuji za pozornost. Děkuji srdečně, paní kolegyni. 12 kolegů se přihlásilo už o slovo. Pokud to máme zvládnout, protože ještě máme další body programu, tak se, mm, tady třináctých je na seznamu, tak se zase musíme domluvit, mm, abychom mluvili soustředěně. Navrhuji mm, nejprve dát slovo novým zpravodajům a potom ostatním, ale prosím, aby už první mysleli na to, že i poslední se chtějí dostat na řadu. Jako první má slova paní eh, Madural. Muchas gracias. Děkuji, pane předsedající. Ano, je tomu tak. Jak to správně řekla zpravodajka, tak od roku 1984 eh, jsme to měli i v jednotlivých rámcových programech tak, že eh, tady došlo k jasnému vývoji, že tady byly k tomu k dispozici příslušné rozpočtové prostředky a bylo zohledňováno stále více oblastí, to je jistě pozitivní. Ale je nutné také konstatovat, že to bylo tak složité, eh, i také možnosti účasti, že možnost předkládat zájmové projekty eh, ze strany našich nejlepších výzkumníků byly propojeny s jasnými riziky. A myslím, že je správné, že se s touto problematikou zabýváme, což děláme právě v této zprávě. Nejprve bych eh, chtěla pogratulovat paní Carvalho, protože mm, v této zprávě velmi příkladně a obsáhle formulovala požadavky eh, vědy a také parlamentu, pak návrhy komise a také principy a mm, e, implementační hlavní směry, všechno do toho začlenila, e, e, které tady existují. Mm, to, co bylo v únoru předloženo španělským předsednictvím, byl to seminář, který se konal mm, v zimě. Jde o možnosti jednat, jde o to, jak teď vyjednávání dostat kupředu, vyjednávání o finančních výhledech nebo také rozpočtový řád a také příprava osmého rámcového programu, přičemž zjednodušení veškerých postupů je jeden z cílů. Důležité je ale také, abychom zdůraznili to, co zdůraznila i paní Carvalho. Bez ohledu na tato no, opatření do budoucna musíme vzít v potaz celou řadu dalších opatření zaměřených na zjednodušení, které eh, možná nebudou mít tak veliký dosah, jako jsme to měli v současném rámcovém programu, a které budou účast současných uživatelů, eh, které budou tedy také zohledňovat jejich účast, ale možnosti eh, účasti další budou do budoucna posíleny. Já si myslím, že je to velice dobře tady prezentováno ve zprávě paní Carvalho. Je to mm, obsáhlá zpráva a za to ještě jednou gratuluji. Mm, e, za, jako stínová zpravodajka za svou frakci, já jsem se tady omezila jenom na několik málo pozměňovacích návrhů a chtěla bych se k tomu teď krátce vyjádřit, dovolíte-li. Myslím si, že je legitimním zájmem finančním zájmem eh, Unie je zapotřebí tyto finanční zájmy udržet, ale neměli bychom se výlučně soustředovat na to, aby eh, marže byla omecena na 2%. Totiž u výzkumu jde také o to, aby mm, to někdy bylo eh, propojováno s riziky. To se někdy nedá přesně prognostikovat a jsem přesvědčena o tom, že tím práce všech vědců a těch, kteří posuzují eh, ty mm, procesy. To může být potom ještě eh, podpořeno. Taky musíme k tomu přidat právní aspekty a další opatření. Eh, příklady tady byly dodány. Myslím si, že by to bylo dobré, to by bylo i další, jsou to i další příklady za mě. Měli bychom tady prezentovat koncepci, analyzovat, kde se chyby dějí, tak abychom pak mohli i říct, Eh, jak vypadá normální účetní postupy, jak z toho mohou profitovat příjemci a tak také kontrolu post, tak aby ti, kteří se toho účastní nebo kteří jsou třeba vystaveni nějakému riziku, aby ti to byli ochráněni. A určitě by bylo přiměřené, kdyby komise ještě jednou jasně ukázala, jak vypadají jednotlivé normy. Ona ustanovení pak vlastně musí platit později pro všechny. A proto musíme dávat dále informace, eh, které souvisí s auditními postupy a eh, tak, aby z toho mohli profitovat příjemci, když pak dostanou certifikaci ex ante, tak aby jim byly informováni o účetních metodách. To jsou ještě všechny metody, které je možné je jednoduše eh, aplikovat a ne, neměla by být měněna hrací pravidla hry, ale znamenalo by to, že v případě dalších opatření pak budeme moci docílit daleko lepších výsledků do roku 2013. Pane eh, předsedající, ještě bych chtěla poděkovat mm, eh, i belgickému předsednictví, pogratulovat mu za to, že už od samého začátku při převzetí tohoto tématu zohlednila různé aspekty. Zítra se koná další seminář zaměřený na další zjednodušení postupu, což znamená, že my to všechno budeme dále podporovat. Děkuji. Makakis. Děkuji, kolega Chacimakakis. Ano, pane předsedo, lepší zpravodajku než paní Carvalho bychom ani nemohli nalézt. Ona je eh, odbornice, eh, budeme o tom dále hovořit. Je připravena eh, na každý detail, vyzná se v tom skutečně a jsme velmi rádi, že máme takovouto zpravodajku. Děkuji za dobrou spolupráci a dobrou přípravu. Dohoda, to není cílem samo o sobě, Eh, slouží však k tomu, aby bylo dosaženo dvojího. Musíme zlepšit eh, podíl a účast. To se ukázalo, že v rámcovém programu účast eh, především malých a středních podniků se snižuje. Ale také viditelnost evropského výzkumu musí být zlepšena. Není to vidět. Vlastně už nevíme, proč se co dělá a co to přinese. Tuto základní otázku, proč potřebujeme výzkum v Evropě, musíme zdůraznit. Jsem také kontrolorem v oblasti eh, rozpočtu eh, a myslíme si, že i z našeho hlediska je to důležité. To, co paní Carvalho podporuje a v čem my ji podporujeme, je změna paradigmat. V popředí nemá být eh, administrativa, ale spíš orientace na vědu a výzkum. My bychom měli vycházet z toho, co řekla Evropská vědecká rada, která má určitý úspěch. Musíme však ještě poznamenat jednu věc a komisi musíme vést k tomu, aby se postupovalo konzistentně. Není možné, aby různé generální ředitelství měly různé pojmy pro stejné oblasti. Tu proceduru musíme zjednodušit. Single audit je důležitým pojmem. Od komise to však vyžaduje, aby pouze jedna služba služba byla odpovědná za tuto záležitost a vyřídila to za celou komisi. Potřebujeme také právní jistotu. E, tato změna ex post není přijatelná především pro menší účastníky těch rámcových programů. Pro ně není přijatelné, aby se posléze změnila pravidla hry. No, to nemůžeme akceptovat. Paní Carvalho také hovořila o názvech, o cenách, to je celá jasné, to je základ změny paradigmatu. Také časový faktor je rozhodující. Jak to, že někteří dostanou peníze za 200 dní, někteří za 500 dní, tyto rozdíly prostě nejsou přijatelné. Potřebujeme standardizace, eh, také podpora eh, IT, eh, jak je navržena, je tím s právním řešením. To znamená, že, eh, tak jak řekla paní Madurel, eh, musíme přemýšlet také o chybovostech. Eh, nesmíme ona dvě procentní 2% eh, přijmout. Eh, musíme postupovat rozumně, protože evropský postup již by nebyl eh, pochopitelný. Je nutné podporovat vědce a děkuji vám. Kolega Lambert. Uh, děkuji, pane předsedající. Přidám se ke svým kolegům tím, že pogratuluji zpravodajce Eh, je to velice dobrá zpráva, nebudu opakovat řadu věcí, které byly již vyřčeny. Jen bych se rád soustředil na dvě věci. Jedna z nich eh, je eh, přístup orientovaný na výsledek a to je něco, co bychom měli posunout ku předu, ale měli bychom se vyhnout tomu, že spadneme do léčky toho, že budeme definovat ex ante, to, co očekáváme od výzkumu, protože výzkum vás vede také k, mm, do nečekaných oblastí. A mimochodem, když musíme pracovat pracovat způsobem orientovaným na výsledek, pak si říkám, jestli projekty jako ITER by se kvalifikovaly protože výsledky takových projektů by pak ukázaly, co všechno nevíme, e, ale když nikdo neví přesně, pokud budeme aplikovat tento princip, e, tak ITER by se třeba nekvalifikoval. A to mě vede k dalšímu bodu. Už jsem se díval na kolegu Odyho. Myslím si, že bude na toto reagovat. Máme dva větší projekty, které jsou naprosto mimo kontrolu ve smyslu rozpočtu. A e, protože paní Carvalho se e, zmínila o e, rámcovém programu 8, říkám si, jestli bychom měli tady dát něco do naší zprávy, abychom, jak bych to vyjádřil, omezili možnosti e, toho, že se projekty z toho vypadnou. Máme Galileo, máme ITER, e, to je typ číslo 3. Galileo, teď si přesně nepamatuju procento e, co do využití nákladů, ale problém, který tady máme, spočívá v tom, že běžněji členské státy řeknou, dobře, už nechceme přidávat peníze, což znamená, že my to musíme dotovat. Tyto rozpočty tento, tato exploze rozpočtová tím, že zkrátíme jiné projekty v rámci stejného programu. Ale neměli bychom v rámci těchto této zprávy eh, říct něco o tom, jak chceme omezit tyto možnosti protože celá řada projektů mě tím bude trpět, třeba vůli ITER a Galileu. A já si myslím, že to není něco, na co se můžeme dívat moc pozitivně. Třeba nějaký, nějaký odstavec nebo nějaké znění, které bychom tady uvedli v tomto smyslu, protože si myslím, že to není dobrý management. A Evropa by pak mohla mít takové pověst, že není schopna zvládat své finanční prostředky modrým způsobem. A toto jsou dva příklady, kdy nedělá to na dobrý dojem, jak to vedeme. Kolegyně Ford. Thank you very much. Děkuji a děkuji Paní Cavalio, eh, bylo potěšením s vámi spolupracovat a já také se chci přidat eh, se svými gratulacemi k ostatním kolegům. Zvláště Eh, metoda racionalizace nebo zjednodušení, když se podíváme na normální účetní praxi, to je číslo nebo bod 10 a pak či bod číslo 14, kdy se jedná o malá eh, konzorcia. Máme tady určitě zkušenost z regionu, z kterého pocházím já, eh, že čím více při konzorcí přidáváte, tím často se přidává nákladu a komplexnosti. A mm, to není jenom počet účastníků, ale často i geografické vzdálenosti, které je dělí. Děkuji tedy ještě jednou za to, že jste eh, začlenila eh, to o internacionalizaci. Zase je to něco, co já jsem nadnesla také v našich diskusích a mm, v rozhovorech s některými z našich vůdčích univerzit, které jsou zvláště potěšeny, mm, eh, že jsem tady tento příslip byl učiněn. Děkuji také za to, že jste zmínila mm, blíže trhům. Z toho, co, jsem, co zažívám já, Často eh, máme tady eh, konkurenční nevýhodu v Evropě a máme velice dobrý výzkum, ale často eh, mm, to nedostáváme inovačním způsobem produkty na trh. A mm, musíme se podívat na to, co se děje i někde eh, jinde, eh, financování podnikatelského kapitálu, využívání eh, veřejných zakázek, tak abychom to mohli ty nové produkty dostat ku předu. Možná by nebylo špatné tam dát takovou tu větu, jak, jak to vede do další úrovně, do další fáze inovace, protože pro mě to je klíčem do budoucna Evropy. Eh, rámcový program 7 byl eh, komplikovaný a mm, eh, byla tam prstina řada problémů. To ještě nutně neznamená, že způsob financování je tím správným řešením. Líbí se mi váš návrh toho přístupu top-down. Mm, jenom bych to trošku ráda ještě měla osvětleno. A hodně času jsem strávila tím, že jsem, že jsem si stěžovala na ten net, net, netransparentnosti v oblasti účetních metod. Já bych si přála, abychom měli větší transparentnost v účetní postupech, mm, tak abychom mohli využít nejrůznějších mm, auditů a e, myslím si, že vy myslíte také v tomto směru. Musíme zajistit to, aby tady byl řádný audit. Musíme zajistit, že to nebude příliš komplexní a e, ve mém volebním mm, okrsku tam existovaly čtyři třeba v různé audity v jedné době a tedy není divu, že bychom se měli soustředit na eh, tento, eh, toto cestu. Děkuji za vaši zprávu. Děkuji eh, paní kolegyně Matias. Vlastně Děkuji, pane předsedo. Stejně jako ostatní bych ráda poblahopřála paní poslankyni Carvalho k její vynikající práci. Zmínku se zaslouží i její pracovní metoda, která opravdu je příkladná. Nejenom eh, pokud jde o tu konzultaci a také o to, že mm, postupovala velmi inkluzivně a že šlo nejenom o eh, obsahu stránkově celé, o tu procedurální, o ty postupy. Racionalizace je hlavním cílem a zpravodajka tady vlastně navrhuje cirka čtyři body a zachází daleko nad rámec pouhého administrativního a finančního zjednodušení si racionalizace. Jsou zde vyzvihovány všechny dimenze Některé věci to už byly zmiňovány, ale já to přesto zopakuji, protože jsou to důležité věci. Bod 23. Bod 23, který se týká financování, znepokojení, pokud je o financování, to je velice důležitá věc. Já bych ráda upozornila všechny kolegy na tento bod. Je tady příklad ITERu, já už jsem ji uváděla, nebudu znovu, uváděla jsem tedy ho dříve, Eh, nebudu to znovu opakovat. Všichni víme, o co jde, ale ze strany komise chybí definice, chybí nám trošku komunikace, chybí nám nějaký harmonogram pro předkládání výsledku. Kolega Lambert což hovořil právě o těch výsledcích. Myslím si, že tady je třeba opravdu tomu věnovat velkou pozornost. Jsou tady totiž určitá rizika, určitá nebezpečí, pokud dochází eh, k poskytování prostředků na základě metody podle dosažených výsledků. Dovolte, abych ještě na závěr uvedla tři obecnější poznámky. Jednak racionalizace je tedy konečným cílem, je třeba posílit otevřený prostor pro výzkum v Evropě. A jistě tomu poslouží zprávy, jako je tato, které hovoří o potřebnosti stále rovnějších, spravedlivějších podmínek pro přístup k financování výzkumu, že je také třeba vyhnout se přílišné centralizace těchto prostředků. A dále často se zapomíná, že evropský výzkumný prostor, i když možná to bude eh, překvapivé, se nemá omezit eh, jenom na hranice Evropy. Eh, je třeba mít na paměti i mezinárodní sítě, které se hm, ustavují i za hranice Evropské unie. Je tedy třeba posilovat, posilovat kontakty nejenom mezi evropskými výzkumníky navzájem, ale i mezi nimi a vnějším světem. Dále nebude možné eh, věce správně ošetřit, pokud nebudeme investovat do základního výzkumu a aplikovaného výzkumu inovací, protože pokud bychom se zaměřili pouze na inovace, tak bychom asi brzy dosáhli mezí tohoto modelu. Je třeba tedy investovat i do základního výzkumu a ve veškerých diskusích je třeba hovořit o posilování evropského výzkumného prostoru, a ne naopak. Děkuji, to byly stínoví zpravodajové a ještě eh, bych chtěla eh, ještě jednou požádat, abyste se soustředili na eh, dvě, dvouminutové příspěvky. Pan Březina. Velice stručně. Na zprávě zpravodajky je vidět velká orientace v oblasti vědy a výzkumu a velký vhled do této oblasti. A je jasné, že administrativní složitost zatěžuje vědu a výzkum a je trnem v oku celé vědecké komunitě. Spravodajka je pro uplatnění takového finančního řízení, které bude počítat s rovnováhou mezi důvěrou a kontrolou, mezi přijetím rizika a nebezpečím, které to přináší. Oceňuji i opatrný přístup v případě aktuálního programu, sedmého rámcového programu pro opatrné zavádění těchto změn. Eh, souhlasím i s mnoha principy, eh, jako, je třeba, jako jsou třeba výpočty nepřímých nákladů pro univerzity, výzkumné organizace a průmysl, eh, které se mají různit, jako zmenšení konzorcí, použití vědeckých cen typu XPRIZE. Možná by z mého pohledu zasloužilo více místa zdůvodnění, proč přístup hodnocení založených na výsledcích by mohl snížit vědecké ambice výzkumných pracovníků a proč uplatnit tzv. vědecky podložený systém financování, ale to je pouhá drobnost. E, tuto zprávu považuji za velmi hodnotnou i vzhledem k tomu, že se blíží doba midterm hodnocení sedmého rámcového programu a v dohledné době nás čekají i návrhy osmého rámcového programu. Děkuji za pozornost. Kolegyně Ek. Děkuji, pane předsedo. I já bych ráda vyjádřila slova chvály na adresu zpravodajky za její vynikající zprávu. Dovolte, abych uvedla některé věci, u kterých náš výbor musí vyslat jasný signál. Vzhledem k tomu, že tato zpráva z vlastního podnětu bude základem pro diskuse také pro střednědobí, eh, přes, eh, přes střednědobé hodnocení sedmorámcového programu a přípravy na osmirámcový program. Já eh, rozhodně vítám ten navržený přístup nejenom z hlediska výzkumu, ale i z hlediska auditního, kontrolního, protože pokud tedy mají prostředky být převedeny z místa A do bodu B a e, může to být e, rychlejší a respektive pokud tady se má, potřebujete dostat z bodu A do B taxíkem, bude to dražší, než tam jet autobusem. To je v zásadě ten kontrolní přístup, který uplatňujeme u vědy a to je prostě neprůchodné, to je nereálné. A také se ukazuje, že velké univerzity, významné vysoké školy Eh, nemají takovou účast, jako by měly být. A účast eh, podniku klesá už 15 eh, let. A přitom se přejeme posílit průmyslovou činnost v Evropě a také zaplnit průmyslu do výzkumu. Navíc ten systém je nastaven tak, že kontrolní a účetní normy je možné měnit v průběhu projektového období nebo předtím, než je provedena závěrečná kontrola. A to od zodpovědného pracovníka staví před nepřekonatelné problémy a e, skutečně to lidi odrazuje od účasti. E, je potřeba mít e, nějaké závěrečné datum, závěrečný termín pro kontrol, pro audit, také, také jednotnou aplikaci, není možné jich tam mít několik, je třeba vyřešit problém s daněmi, Někde u velkých výzkumných projektů trvá rok, než se vyřeší otázka práv duševního vlastnictví a dohoda o této věci. Potřebujeme nějaké normy pro tuto oblast. Pokud eh, chcete něco zrealizovat, eh, víte, jaké jsou možnosti a potom se to zadrhne na vyjednávání o otázkách duševního vlastnictví, tak to je přece šílené. Také vítám návrh, který se týká jednotné informační platformy. To skutečně vyřeší jeden z hlavních problémů pro malé a středně velké podniky. A konečně je tam jedna věta, kterou podle mého je třeba vyjasnit, a totiž zpravodajka hovoří o etice a účasti členských států. Já si myslím, že je zjevné, že členské státy musí mít právo říci, nepřejeme si se něčeho účastnit, ale zároveň tam musí být jasně řečeno, že nesmí zabránit jiným členským státům, eh, které, něco, které se něčeho účastnit chtějí. To musí být v tom závěrečném textu řečeno jasně. Vzpomeňme si například na diskuse o eh, výzkumu na kmenových buňkách, kdy ten výzkum je velmi potřebný pro eh, medicínská řešení, například pro reumatismus, diabetes a tak dále. Některé členské státy to velmi stojí, jiné jsou proti. Ten protiargument, no já do toho nebudu zasahovat, ale Zmíním také energii jádra. Není možné, aby některé členské státy bránily jiným výzkumu v podobných oblastech, čili tam je to třeba ještě vyjasnit tu formulaci. A konečně pátá svoboda, svoboda pohybu znalostí, ale také svoboda pohybu výzkumníků, výzkumných pracovníků. Pokud dáte žádost na jeden projekt, měli byste mít možnost v tom projektu pokračovat, i když přijdete na jiné výzkumné pracoviště. Děkuji. Paní Nýbler. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla se připojit k těm kolegům, kteří chválili zprávu. I já se domnívám, že ta zpráva je vynikající. Milá kolegyně Carvalho, dobře jste zohlednila také eh, celé téma, přitom jste to vypracovala velmi dobře a velmi eh, rychle, takže velký kompliment. Obecná poznámka, která eh, se týká nás, kteří jsme zde delší dobu. Zažila jsem již sedmý rámcový program. I tenkrát jsme hovořili o zjednodušení, co se týče předkládání žádností, eh, provádění, urychlení postupu, zlepšení transparentnosti. A pro mě je rozhodující to, eh, aby eh, to, co zde je formulováno, bylo také operativně realizováno. Takže věřím v to, že to bude realizováno a s dobrou vůlí potrhují, eh, bychom se měli o to eh, ještě jednou eh, pokusit. Komise i agentura budou moci tedy realizovat to, co je zde navrženo. Velmi dobře se mi líbí to, co chci vyjádřit v třetí poznámce. Vy říkáte, že kontrolní intenzita by se měla řídit podle objemu určitého projektu. Je-li to menší výzkumný projekt, pak samozřejmě je nutné kontrolovat také Eh, pečlivě, ale ne tak rajtovat na detailech, jak to známe. Eh, jeden nebo dva miliony můžeme překontrolovat eh, jak si zhruba. Jednali se o veliké projekty s objemem 25 milionů, tak již je nutné se podívat na celou úzkou detailní síť a také na to, čeho bude dosaženo. Vy jste to velmi dobře formulovala. Kontrolní intenzita by měla být dávkována podle objemu eh, celého projektu. To je, myslím, velmi dobrý přístup. A co se týče tolerování rizika, eh, zde navrhujete jednotlivé kategorie, to je pro mě také velmi důležité. Váš přístup to můžou podpořit. Poslední poznámka, vy, někdo se zmínil o Galileo a ITE. Eh, já se domnívám, že je velmi nedobré, že ty náklady tak rostou. Na druhé straně eh, však musíme přemýšlet o tom, zda jako parlament chceme tyto projekty nebo ne. Eh, já se domnívám, že jak ITER, tak i Galileo chceme podpořit. A v této souvislosti ještě další poznámka. Řekli jsme, že by to neměl být eh, vnitrostátní eh, projekt nebo mezivládní projekt, ale evropský projekt, což také podmiňuje to, že evropské financování je nutné zajistit. Takže v obou projektech eh, se musíme podívat na celou strukturu řízení. Ten, to řízení projektu musí být rozumné a to se týká především ITERu. My jsme měli nedávno prezentaci v našem výboru, takže bychom měli se snažit o určité zlepšení. Oba projekty by měly být i nadále financovány a měly by být využity určité rezervy, které máme v těchto programech, eh, aby bylo možné v nich pokračovat. Kolega Cukalas, prosím. Děkuji, pane předsedající. Možná bych mohl i já se připojit a vyjádřit gratulace paní Carvalho, Carvalho za tuto zprávu, protože odvedla velmi hezkou práci a já bych se chtěl připojit ke kolegům a poděkovat těm kolegům, kteří už udělali poznámky a kteří upozorňují na témata, jež jsou zvláště důležitá pro evropský výzkum a inovace. Takže myslím si, že zpráva může být hezká, dobrá, jen se musíme postarat o to, abychom v Evropě měli systém, který, ehm, se jim budeme zacházet inovativním způsobem a musíme eh, se na něho podívat taky čerstvýma očima na otázky výzkumu. To musí být zakotveno do nové perspektivy. Včera odpoledne jsme měli příležitost eh, slyšet hlas z druhé strany Atlantického oceánu. A Viděli jsme, jak to tam vypadá eh, s konkurencí a řada kolegů taky uvedla, že už nemáme Evropu jako výzkumný prostor, ale že to všechno už eh, je propojeno internacionálně. Tak to musíme věci vidět a na to se musíme vyzbrojit, abychom mohli dostat výzvám, které už tady byly zmíněny. Tedy americký kongresmen nám řekl, že zde nepoužíváme správnou strategii, strategii a e, že bychom neměl vytvářet další výbory. Já si myslím, že je jistě důležité, co tomu eh, řekne Američan, ale ještě důležitější je eh, realita v naší Evropě, protože přeci chceme vytvořit prostor, v kterém výzkum a vývoj budou mít své místo. A ještě jsme nenalezli žádnou možnost, kam bychom mohli umístit průmysl, výzkum a eh, tedy oblasti, v kterých máme možnosti spolupráce ve prospěch vytváření dalšího bohatství. A já si myslím, že to nelze vytvořit nějakým nařízením, které pak povede k tomu, že postupy budou trošku zracionalizovány. Musíme se postarat o to, aby konflikt, který tady existuje mezi mm, badateli, kteří mají celou svou svobodu a mezi eh, kontrolou, aby ten konflikt byl upraven, protože musíme kontrolovat mm, výdaje a pracovníci výzkumu eh, se musí i nadále udržet. Potřebujeme tady odpovídající strategii a důvěru. Strategii důvěry, paní Karvalio o tom mluvila protože eh, toto je důležité pro pracovníky výzkumu. Když oni se um, postaví proti zadání, musíme jim připomenout, že se určitého zadání musí nadále držet. Děkuji, děkuji také zpravodajce. Myslím si, že základní myšlenka eh, zacházet jinak s malými a velkými projekty je správný přístup. A myslím si, že i v případě auditu nemají být kontrolovány pouze výdaje, ale v vozovkách také příjmy eh, což eh, znamená, jaké výhody vyplývají z toho pro Evropu z těchto projektů tak aby i auditoři s tím eh, byli konfrontováni, tedy výsledky, eh, pozitivní výsledky, které z toho vyplynou eh, ve formě čísel, na to, to musíme vzít v potaz. A pak je tady i práce s veřejností. Já si myslím, že v osmém rámcovém programu musíme více dbát na to, aby evropské obyvatelstvo a také státy a šéfové vlád pochopili, jak důležitý je tento rámcový výzkumný program. A ne jako teď, kdy stojíme před krácením prostředků v případě nejdůležitějšího motoru pro další oživení ekonomiky. Um, um, One Stop Shop, to je něco, o čem se tady už hodně mluvilo. Jde o to, abychom rychle a účinně rozhodovali. Eh, rozhodování, které trvá více než 6 týdnů, to je pro mnohé problémem. A platby, které se pozdří více než jeden měsíc, to taky představuje problém. Myslím, že bychom si měli zvážit právě v případě malých projektů, jak mm, zvolit krátké doby pro rozhodování a krátké doby eh, pro vyplácení plateb. To pomůže malým a středním eh, podnikům. A pak standardizace eh, formulářů eh, pro eh, malé a střední podniky, pro jejich dotace. Myslím si, že takový formulář ve 23 jazycích, který by byl stejně koncipován, něco takového, kdy bylo k dispozici, tak aby každý věděl, že v druhém řádku je název firmy a že to bude, že, že se takto rychle a účinně rozhodne. To si myslím, že i oblast elektronické komunikace mm, musí být zintenzivněna tak, abychom měli standardizované postupy. Děkuji. Děkuji. Mich auch, äh, als nächstes. Děkuji vám. Kolegyně Bobinská. Eh, děkuji bardzo. Já rovněž bardzo chci poděkovat. Děkuji vám. I já bych eh, se chtěla obrátit na zpravodajku a poděkovat jí. Tato zpráva poukazuje na mnohé problémy, které se týkají eh, vědců. Když však eh, máme hovořit o zjednodušení sedmého rámcového programu, tak nesmíme zapomenout ani na následující osmý program. Evropskou komisi bych eh, tedy chtěla požádat o to, aby provedla určitou analýzu toho, proč některé státy dokáží prostředky využít lépe než jiné. Členské státy a především nové členské státy eh, se tyto nové eh, postupy teprve učí, ale existují eh, čím dál tím větší rozdíly v využití. Měli bychom tedy požádat o vypracování analýzy těchto rozdílů mezi členskými státy, abychom věděli, kde jsou určité překážky Eh, na úrovni jednotlivých členských států. A abychom tedy viděli problémy pro žadatele, eh, jak v Polsku, tak i v jiných eh, členských státech. U nás máme problém přechodu k postupu založeném na výsledcích. Já se zmiňuji o tomto problému, protože změny financování takovýchto projektů eh, musí být podpořeny. Mnohé návrhy z nových členských států se vztahují na základní výzkum. Základ eh, pro odškodnění nákladů eh, by eh, však neměl být pouze výsledek, protože to je někdy velmi komplikované, ne nemožné. Také není jasné, z jakých zdrojů projekt mají být financovány před dosažením výsledků. Pro instituce které jsou eh, bohaté, není problémem čekat na eh, toto vyplacení později, ale eh, ty chudší si to nemohou dovolit. Děkuji, kolega Udy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád přivítal obrovskou práci, kterou odvedla paní Carvalho. Bravo, opravdu. A je pravda, že to je věc, která se týká i výboru pro rozpočtovou kontrolu. K ITERu kolega či kolegyně už um, už odešli, ale nehovořme o tom takto. Já si myslím, že ehm, ambice eh, vědeckého eh, výzkumu ITERu se začínají ztrácet trošku za rozpočtovými eh, problémy. Je to škoda. Je tady problém s řízením ze strany komise velkých projektů. Velice stručně, pokud by souhlasila zpravodajka, já bych si přál, abychom se domluvili na pozměňovacím návrhu, který by řešil minulost, že tady se zaměříme do budoucna, ale třeba řešit také eh, kontroly u již proběhlých projektů, protože pokud eh, to neučiníme s dostatečným rozlišením, tak to nakonec skončí u soudního dvora a potom vytvoříme stejnou popularitu v členských státech eh, a to ve chvíli, kdy budeme potřebovat je přesvědčit o tom, že v rozpočtové diskusi je třeba vyčlenit více prostředků na budoucí výzkum. Takže já si myslím, že bychom měli skutečně tu racionalizaci, na které se teď politicky dohodneme, abychom to vztáhli i na uh, minulost. Takže byl bych rád, kdyby také eh, komise na to přistoupila, že se toto vztáhne, tato pravidla se stáhnou tedy i do minulosti. Děkuji. Pan Mezároš. Köszönöm, elnök úr. Kutatás... Děkuji vám, pane předsedo e, naše výzkumné programy, především v oblasti vzdělávání, byly rozšířeny. A to dík dobrým možnostem. Musíme však také zohlednit to, že se novými možnostmi se administrace poněkud rozšířila a že také narostla určitá nejistota. Proto je důležité jednotlivé postupy eh, harmonizovat ještě v rámci sedmého rámcového programu. Při přípravě osmého programu se musíme věnovat této skutečnosti ještě více a věci nás o to již požádali. Měli bychom jim více důvěřovat eh, těmto vědcům a výzkumné projekty a inovační projekty bychom měli v tomto smyslu zohlednit, ale také bychom měli snižovat byrokratickou složku. Samozřejmě, že každé finanční riziko je problematické, ale neměli bychom mít takový strach z těchto rizik. Měli bychom se proto také snažit o to, aby naše projekty eh, byly pro nejlepší univerzity a nejlepší vědce skutečně otevřené. Tak bychom mohli být eh, efektivnější ve využití zdrojů i eh, v dosahování výsledku. Závěrem bych ještě chtěl říci, že tento systém by měl lépe posoudit rizika, ale na druhé straně bychom systému měli také věnovat větší důvěru. Zpráva je vynikající, dle mého názoru odpovídá těmto požadavkům a proto děkuji paní Carvalho za vypracování této zprávy. Bude však důležité to, jak to také budeme praktikovat. Děkuji, kolegyně Herzog. Děkuji, děkuji, pane předsedo. I já eh, bych ráda učinila několik poznámek k této zprávě. Nejprve dovolte, abych poblahopřála zpravodajce k odvedenému výsledku. Já si myslím, že to je nesmírně významná zpráva, ale musíme se rozhodnout, jak s touto věcí naložíme. Protože třeba se uvědomit, že se musíme na straně už připravovat na osmý rámcový program, což spadá do naší příslušnosti, našeho výboru, ale zároveň eh, musíme připravit se připravit na to zásad, nebo připravit zásadní změnu eh, finančního nařízení, protože bez takové změny se neposuneme dále. Čili je třeba, abychom eh, nečinili nereálné sliby výzkumné obci. Pokud totiž nebudeme schopni změnit finanční nařízení, tak eh, stejně ta situace se nezmění. Budou přetrvávat stejné problémy. Nařízení je nařízení, máme tady spolurozhodování, ale hlavním příslušným výborem bude, stejně jako dříve, výbor pro rozpočtovou kontrolu. A vážení kolegové, já bych ráda uvedla, že žádná z těch kontrolních pravidel nebyla nastavena účetním dvorem. Každé to pravidlo vychází z nařízení, eh, které šlo ze spolurozhodování mezi parlamentem a radou na náš komise, čili je třeba si klást otázku, eh, jak eh, to projednat s kolegy z našich příslušných politických stran, kteří zasedají ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, jak je přesvědčit protože jinak se neposuneme dále. Je třeba hovořit s kolegyní, já budu hovořit s kolegyní Gresle, zelené poprosím, aby hovořili se svými kolegy a tak dále a tak dále. My spolu s panem Odem jsme členy výboru pro rozpočtovou kontrolu, ale sami na to nestačíme, musíte nám pomoci. Tak to je jedna věc, kterou jsem chtěla si Dále kolegové zmiňovali velké projekty, jako je Galileo nebo ITER, ale musíme mít jasno v tom, že tady nejde o otázky výzkumu, ale o rozpočtové problémy. Eh, důvod, proč jsme to zařadili do sedmého rámcového programu, byl ten, že ten širší rámec nemůže být změněn a proto nemáme rozpočtovou položku pro tyto projekty a nejlepší bylo zařadit je dočasně do toho sedmého rámcového programu, dokud nebudeme mít další finanční výhledy. Čili prosím, nesměšujme věci, eh, tyto projekty nejsou součástí eh, programu pro základní výzkum, No, tam musíme řešit jiné věci. A dovolte, já se k tomu tady respektive ještě eh, vrátím později. Musíme také zmínit eh, rozsah eh, finančních nástrojů, které máme k dispozici v sedmém rámcovém programu. Jak víte, rozpočet EU e je nějakých 142 miliard, z toho 8,5 miliardy je na výzkum. A těch 142 miliard představuje pouze 1% evropské, evropského hrubého národního důchodu. Čili 8,5 miliard to je 0,006. A otázka zní, zda můžeme dosáhnout strategické změny přechodu na znalostní ekonomiku v Evropě s finančním nástrojem, který představuje 0,00x procenta. Čili ona je to rozpočtová věc, to nějak nesouvisí s řízením. Ano, je hezké příklad, že musíme eh, zlepšit svoji výkonnost, ale musíme prostě zlepšit financování těch věcí a to je třeba řešit s členskými státy. Dále určitě máme problém o řízení, eh, řízení eh, výzkumu při budování velkých infrastruktur, všechno, co sahá za hranice jedné, všechno tedy, co přesahuje hranice jedné, člen, jedné členské země a přitom to spadá do hranic, respektive nezasahuje to do všech 27 členských států. To je vždy ta situace, vždy je stejná a musíme nalézt nějaký modus pro řízení těchto projektů, protože jinak eh, nebudeme schopni Eh, realizovat eh, ITER, realizovat eh, set plan a další věci. A já si myslím, že v příštích letech musíme skutečně učinit zásadní kroky správným směrem, jinak ty potřebné investice nikdy nepřijdou a výzkum tady nebude převeden na trh jeho výsledky. A omlouvám se za to, že jsem hovořila o něco déle, než jsem původně zamýšlela. Děkuji. Děkuji za komisi. Požádám paní Klára Deratora. Prosím, máte slovo. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedající. Přeji hezké dopoledne. Děkuji paní Karvalio zpravodajce a také tomuto výboru za to, že zvážili eh, eh, postup, zjednodušení postupu, racionalizace a také za širokou podporu, kterou eh, jste vyjádřili. Já bych chtěla mluvit o intervenci, e, o tom o příspěvku paní Hercog. Ano, je pravda, že nemůžeme plně e, dostat příslibům, pokud nepropojíme rozhodování tohoto rácového programu a s rozhodnutími finančního nařízení a to je něco, k čemu se ještě vrátím později. Komise plně souhlasí se spravodajkou v mnoha bodech, a sice e, znásobení různých mechanismů financování a také toto je otázka komplexnosti. Komise bude určitě věnovat pozornost těmto věcech v návrhu dalšího rámcového programu, tak aby se snížila tato komplexnost a abychom zharmonizovali co nejvíce intervenční mechanismy. Komise eh, důvěřuje proto eh, parlamentu a věří, že nám pomůžete v tomto počinu. Také vítáme vaši podporu v zjednodušování eh, pravidel pro výpočet nákladů, včetně průměrných osobních nákladů, což nám všem způsobuje eh, problémy a to bude určitě velice důležité i pro další rámcový program. Ale jak řekla zpravodajka, je důležité vědět, kdy budeme chtít dosáhnout těchto změn a komise si myslí, že bychom měli být prozíraví v tomto přístupu eh, k změnám, protože jak všichni víme, tak stabilita je součástí eh, jedním z prvků, není to absolutní odpověď, ale je to jeden z prvků, jak zjednodušit postupy. Ovšem, jaký potenciál chtěl eh, limitovat změny v pravidlech pro osmého rámcový program. To bude v návrhu komise, jenom komise si myslím, že spolu, eh, zákonodár, eh, spolu zákonodárci plně souhlasí s těmito změnami, to se může například vztahovat k o něm průměrným osobním nákladům. Mnozí z vás, také zpravodajka, ani paní, paní Makakes, paní Ford a ostatní Všichni mm, mluvili o svých obavách nadbytečných kontrol a také eh, tolerance nulového rizika eh, ze strany komise. Já tady teď cituji, myslím, zpravodajku eh, z její zprávy, retroaktivní používání pravidel. Komise eh, žádá o vaše eh, porozumění v tomto eh, bodu, protože jsme ve velmi obtížné situaci. Nikdy jsme, musí vám to říct, nikdy jsme neaplikovali vždycky re, re, retroaktivní pravidla. Ovšem, přišli jsme se kontrolní strategií, která se kryje se současným přístupem auditorů, například roční prohlášení. A chápu, že tato strategie, tyto parametry pro prohlášení to pro DAS je důležitý pro parlament. A tento přístup žádá, aby komise aplikovala striktní pravidla, aby aplikovala celou řadu kontrol ex post a úhrad výdajů a podobně. A nemůžeme to udělat ani jinak, protože máme určité kontrolní parametry, e, kterých se musíme držet. A proto je tak důležité, aby komise šla podle koncepce nulového rizika. My jsme k tomu předložili sdělení a je důležité, aby tento parlament, jak už zmínili někteří z vás, podpořil eh, tuto koncepci různých eh, eh, různého tolerancí rizika. Concern, I must say. rizik. Musím toto říct, protože včera, jak víte, výbor Kokobu v tomto parlamentu hlasoval o zprávě pana Patričela a myslím si, že e, výbor pro rozpočtovou kontrolu e, plně e, nepodporuje to, co jsem tady slyšela o eh, přípustném eh, eh, riziku. Já si myslím, že když posloucháme slova paní Hercog a no, paní Hercog vás vyzvala k tomu, abyste mluvili s kolegy v Kokobu, tak určitě tímto způsobem najdeme řešení. Co se týče grantů, zpravodajka žádá o snížení doby přidělit grant na 6 měsíců a zpravodajka tady navrhuje benchmarkový systém, benchmarkingový systém. Jistě s ním všichni souhlasíme, to je to, co říkal pan Rybich, nemůžeme trávit tolik času tím, tím, že v platbách, tedy prodlevách pladeb, ale zcela jistě můžeme vylepšit Eh, tento způsob, ale nesmíme zapomínat na to, že bychom neměli být zase příliš optimističtí, protože tady eh, se musíme dívat i na národní systémy a jsou tady projekty, které mají podobnou komplexnost. Nesmíme zapomínat, že eh, většinu času máme co dočinit s projekty, kde je více partnerů a jsou tady podobné projekty v různých členských státech a běžně to trvá 12 měsíců udělení grantu. A dále je důležité, abychom snížili tuto dobu, ale neměli bychom zároveň ohrozit období, v kterém vyhodnocujeme systémy. A toto je eh, základ věrohodnosti celého systému. Ehm, včasné výkaznictví, ano, toto je něco, co eh, působí určité ehm, iritace, zjistě je to legitimní, ehm, a zvláště jde o příjemce z akademického sektoru. Pokud nezavedeme paušální jednorázové eh, částky, eh, k tomu se ještě dostanu později, tak bude nemožné eh, odbourat některé prodlevy ve výkaznictví, protože čas to je velmi důležitý prvek. O to se musíme postarat a proto naše nejradikálnější řešení je posunout se od přístupu založeném na eh, nákladech k přístupu založeném na výsledku. A slyšeli jsme od zpravodajky, od pana Lambertce, od paní Ford, a z, také paní Ek předložila různé perspektivy k tomuto tématu. To je těžké téma, ne každý s tím nutně souhlasí, co musíme udělat, a, ale myslíme si, že posun k, ve směru nebo ke, k, k systému, kdy budou vypláceny jednorázové částky na základě posouzení. To by mohlo přispět k řešení. Alespoň nám to umožní odstranit kontroly aktuálních nákladů, nechá nám to větší pružnost, také konzorcím to dá možnost při přidělování prostředků a podobně. E, jsme vděční za e, to, co navrhla zpravodajka e, o tom přístupu založeném na vědě, místo přístupu založeném na výsledku, možná by se komise nad tímhle zamyslet. A právě vůli této zvýšené flexibilitě a kvůli zjednodušeným postupům chápu, že výbor pro rozpočtovou kontrolu včera vyjádřil plnou podporu tomuto přístupu. Jsme si vědomi rizika eh, toho, když se posuneme k systému, kdy budeme vyplácet na základě výsledků a proto bychom mohli případně eh, diskriminovat některé riskantnější projekty. Samozřejmě toto nebylo úmyslem komise a proto musíme eh, vytvořit takové porozumění toho, co je, jaký je výsledek v kontextu celé eh, vědy, protože v žádném případě bychom nechtěli jít do přístupu, který by byl jenom rizikový A jak již bylo navrženo s pravodajkou a jinými eh, poslanci, nejlepší bude asi přejít k různým pilotním akcím. Ještě pár slov eh, k tomu, co eh, říkala paní Reras o certifikacích. Ano, je to pravda. Pravidla certifikační, které aplikuje komise, jsou velmi striktní. Ehm, no, od, ehm, mnozí nemají pak odvahu do těchto projektů, ovšem je to plně v souladu s ehm, parametry eh, účetními. Pokud se toto změní, tak by komise mohla změkčit svůj certifikační postup. A poslední věc, pokusím se odpovědět na dost obtížnou otázku, kterou předložila moja kolegyně, a sice eh, nejrůznější výkonnost různých států. Ano, komise eh, eh, ví, že velice často jsme udělali posouzení. Já vám nemohu podat plné vysvětlení, ale jsou dvě věci, na které nesmíme zapomínat. Vždycky je tady taková Eh, eh, období, kdy se vstoupí nové členské státy, nové eh, členské země nebo přidružené země se začínají učit. Je to takový faktor, který je tady velice důležitý. Uvědomili jsme si, že je tady silná pozitivní korelace mezi investicemi, národními investicemi do vědy a úspěšností účasti jednotlivých států na rámcovém programu. A to je důležité, všichni to víme a je to něco, kde komise může být nápomocná ostatními politickými opatřeními. Promiňte, že jsem promluvila trošku déle, ale bylo to pro mě důležité. Děkuji. Ještě kolega Odin a potom zpravodajka. Ano, velmi krátce. Celá léta již eh, hovoříme o minulosti. Evropský parlament eh, v roce 2007 eh, se vyjádřil. My souhlasíme s výborem pro rozpočtovou kontrolu a parlament jako takový hlasoval o dvou absolutoriích v roce 2007 i 2008. Vaše služby řekly, že parlament změnil svůj názor a tak dále. Ale parlament by si přál, aby ty sporné případy byly eh, vyřízeny eh, důstojně. Eh, co se týče účetního dvora, ten nemá co dělat v této záležitosti. Eh, jistě by bylo vhodné, kdyby byl dnes eh, na této debatě zastoupen, ale účetní dvůr stanovil jedno nebo dvě eh, procenta. Nevíme, odkud to vzal a když vyjádřil své DAS, tak nerespektoval samlouvu. Vždyť bylo žádáno pouze o globální posouzení a toto nebylo vyjádřeno ani tedy ročně, ani jinak. Eh, prosím, abyste tedy skončili eh, odvolávat se na účetní dvůr Samozřejmě, že zde byl vyjádřen politický koncenzus, abychom vyřešili eh, i tu minulost. Chceme samozřejmě, aby rozpočtové hospodaření bylo zdravé, ale měli bychom eh, vědu také dostat na evropskou úroveň. Eh, všechny, co jste kontrolovali, jste trošku trápili a žádáte, aby Evropská unie byla ještě více mm, Eh, kritizována a byla ještě více nepopulární. Eh, prosím, berte ohled na politické, eh, politickou vůli. Samozřejmě, že máte pravadla, která musíte aplikovat, ale aplikujte je, prosím, rozumně. Vždyť Eh, máte také jiné expertízy, které jsou z nezávislých eh, zdrojů a máte také čísla, která jsou pouze třetinová. Eh, prosím tedy, abyste vypracovali určité kompromisy. My vás budeme politicky také podporovat, abychom tu desetiletou diskuzi mohli konečně ukončit. Omluvte prosím, že jsem trošku enervován, ale myslím si, že že komise a Evropský parlament eh, vědí, že se nejedná o problém účetního dvora. Měli bychom tedy nalézt politické řešení, abychom konečně opustili eh, tento problém. Nyní zpravodajka paní Carvalho. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já budu velmi stručná. Ráda bych poděkovala kolegům za jejich laskavá slova a všechny jejich podněty a návrhy, které jsou v souhlase s tím, co již je uvedeno ve zprávě, ale já tady se tím budu dále zapývat. Je třeba se ještě věnovat eh, konkrétní formulaci ohledně, nebo možnosti vnést do toho větu o ITERu a Galileo. Eh, ráda bych ještě zmínila jednu věc o tom etickém hodnocení. Systém, který máme dnes, funguje velmi dobře a za to jsem velmi ráda, protože já, když jsem byla ministrině někde v roce 2006 nebo 2004, tak jsem to navrhla tenkrát to řešení, tam byla ta byla ta situace zablokovaná, byly tam dvě skupiny zemí, Portugalsko přišlo s tímto návrhem, a země, které eh, nechtějí provádět určitý výzkum, eh, to nemusí dělat, ale zároveň nesmí bránit jiným zemím. Takže musíme se ještě zeptat komise, ale můj pocit je takový, že to funguje dobře a že tento systém bychom měli zachovat. To je tedy ten systém u projektů, které mají etické dopady. Já teď projdu, já si tedy projdu eh, všechny vaše podněty a připomínky z dnešní diskuse a ještě jednou vám všem za ně děkuji. Já srdečně děkuji. Mám tři krátké poznámky na závěr. Za prvé bylo upozorněno právem na to, že již dlouho je to téma, které nás všechny tíží. Neměli bychom hovořit pouze o změnách, ale měli bychom je také realizovat. Před několika měsíci jsme zde měli několik slyšení a z toho vyplynul ten proces, že jsme požádali malou pracovní skupinu skupinu, eh, která se tím měla zabývat. Nyní eh, je také předložena příslušná krátká zpráva a ti, kteří eh, nabídli spolupráci s Kokobu, by to měli také udělat. To, co nyní rozhodneme, by mělo vést každopádně ke změnám tohoto postupu. Jinak můžeme všechno opustit. Onen velký objem práce, který do toho byl investován mnoha kolegy a prosím paní Carvalho, aby se Kokobu toto skutečně prosadila, aby to bylo účinné. Druhá poznámka 14. července ve 12 hodin, to je lhůta pro pozměňovací návrhy. A třetí poznámka je velmi osobní. Prosím, abyste dbali také na to, že v rámci této eh, eh, celkové diskuze eh, bychom zdůraznili jednotlivé projekty jako Galileo a tak dále. To jsou prostě různé věci věci. Měli bychom to skutečně velmi přesně oddělovat. Jde o stanovení nového procesu a je to otázka skutečně důvěryhodnosti Evropského parlamentu. Takže vám děkuji za tuto eh, rozsáhlou debatu a uzavírám projednávání tohoto bodu. Eh, rovnou přejdeme k následujícímu bodu a i zde jde o peníze. Kolegyně Herzog se postará o debatu o rozpočtu má skutečně velmi krásný úkol, který převzala, který eh, je možná trošku obtížnější v letošním roce a prosím eh, paní kolegyně, aby nám vysvětlila, jak daleko se dostala. Děkuji, pane předsedo. Eh, než začnu s prezentací, dovolte, abych využila této příležitosti a přivítal naše návštěvníky z Maďarska a Slovenska kteří se zúčastnili soutěže Naše Evropa. Vítězi soutěže sedí v poslední řadě, e, jsou to tedy navštěvníci z Maďarska a Slovenska. Vítejte. Pokud jde o rozpočet, ano, to je vždycky trošku nepopulární úkol, hovořit o penězích, ale e, bez peněz se nikam nepohneme. Je třeba si uvědomit, že ačkoliv ve třetím kvartále máme v Evropě pozitivní růst, tak stále ještě jsme bezprostředně po krizi a v takové době samozřejmě veškeré prostředky, které jsou uváděné jako, nebo vyčleněné jako procento hrubého národního důchodu, eh, nestačí na ty výzvy. Čili eh, úkolem do budoucna je podpořit eh, hospodářství, jeho oživení po nedávné recesi a rozpočet na 2011 musí řešit eh, otázku inteligentního trvale udržitelného růstu, tak jak je to nastaveno ve strategii 2020. A pokud je o eh, působnost našeho výboru, co do toho spadá? Je to kapitola 1a, konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost. Prostředky, o kterých je řeč pro 2011, je 13,4 miliard eur, což je méně jak 10 rozpočtu, který v tuto chvíli činí 142,1 miliard celkově. Pokud tedy celý rozpočet je 1% HND, pak prostředkem na tu kapitolu těch 13,4 miliard je 0,001%. Jak to je rozděleno? 1,5 milionu Eh, miliardy jde na seminářový program, potom něco na infrastrukturu, eh, na TNE, na TNE, pardon, 1,5 miliardy je dále Galileo Egnos, 550 milionů, tam je to tedy vedeno pod infrastrukturou na příští rok. Pokud je o eh, lidský kapitalické zdroje, tady na to 1,1 miliardy eur a pokud je o vývoj a inovace, což je CIP, Globalizační fond a odstávka jaderných zařízení, tak to, je, to jsou zbylé prostředky rozpočtu. Eh, tyto eh, cíle představují jádro modernizace hospodářství a musí být řešeny přes příslušné klíčové eh, programy. Kapitola 1a hm, také obsahuje celou řadu těch tzv. vlajkových lodí, těch hlavních iniciativ podle strategie 2020, včetně Unie inovací, otázku zdrojů, otázka inovací, otázka nových dovedností a práci a, a práce a průmyslové politiky pro éru globalizace. Eh, rozpočet pro 2017 je strategickým rozpočtem, protože jednak eh, je třeba provádět nové pravomoce podle Lisabonské smlouvy, eh, to se týká inovací, boje proti klimatickým změnám, to jsou příklady nových působných pravomocí podle Lisabonské smlouvy. Dále, financování, kromě financování již schválených programů, jako je ITER, Galileo, GMES, Kozloduj nebo Plan SET, respektive toto jsou věci, které třeba eh, promítnout opět i do rozpočtu pro 2011. ITRE tedy skutečně je strategickým výborem pro provádění strategie 2020 a jejich sedmi eh, klíčových iniciativ, těch tzv. flagships. Eh, prvních pět let aktuálního víceletého finančního rámce pro leta 2007 až 2013, nebo čtyři, čtyři roky už uplynuly a bude třeba provést Eh, střednědobý přeskum, abychom si mohli vít potom při stanovení dalšího finančního víceletého rámce. Dále máme nový rozpočtový postup, jde o spolurozhodování. Poprvé v dějinách Evropský parlament má právo být součástí toho rozhodování, eh, což je daleko více než v minulosti, kdy jsme pozadávali své stanovisko. To znamená, že Evropský parlament a rada se musí dohodnout na každé rozpočtové položce v rámci dohodovacího výboru. Já tam budu e, v trialogu budoucím do budoucna zastupovat náš výbor e, v diskusích a v jednáních o konkurenceschopnosti. E, jaké problémy stojí na cestě k dosažení našich cílů? Jednak to, že za té obtížné aktuální hospodářské finanční situace toho využijí některé politické síly, některé členské státy proto, abychom dělali škrty v evropském rozpočtu. Nejnovější informace z Rady, kde byla jednomyslná dohoda o škrtech v rozpočtu je výši 3,6 miliard eur. A z toho, to je pro nás špatná zpráva, eh, škrt ve výši 1 miliardy má být především u, eh, u programu CIP, u inovačního programu a konkurenceschopnostního programu, eh, zejména v kapitole zdroje. V každém případě ten rozpočet už tak je malý a to znamená, pokud by Eh, pokud by došlo k, navýšení, k jeho navýšení, tak to nebude mít zase tak velký eh, dopad v Evropě, zatímco jakékoliv škrty v tom uváděném programu budou mít velmi nepříznivý dopad eh, na provádění našich politik. Takže skutečně třeba si nebrat rozpočet jako rukojmí, je třeba co neefektivně využívat našich možností v rámci víceletého finančního rámce a řešit veškeré nedostatky. Tady ve výboru ITRE bychom se měli vynasnažit prolomit tabu o evropském rozpočtu. Měli bychom zúraznit, že sliby a politické cíle, zejména tak, jak jsou nastaveny ve strategii 2020, eh, musí být zrealizovány a to před rokem 2000, musí ty výsledky se objevovat již před rokem 2014 než, zač, než zavedeme nový rozpočet, nový výhled. V době krize nemůžeme činit škrty v investicích do budoucna. Musíme tedy potrhnout přidanou hodnotu, kterou představují evropské výdaje. Můžeme si, kolegové, představit tady v ITRE konkurenceschopnou průmyslovou politiku budoucnosti bez eh, politiky pro vesmír a Galilea? Eh, nebo znalostní konkurenceschopnou ekonomiku na 20. století bez politiky pro oblast inovací a dostále více investic do výzkumu a vývoje? Takže jak bychom měli postupovat? Je nejvyšší čas naše politické priority převést do konkrétních eh, pozměňovacích návrhů k rozpočtu. Prvním nejdůležitějším cílem pro nás je, aby o rozpočtové položky, kde ITRE je, náš výbor je spokojen s návrhy, s těmi čísly v návrhu komise, eh, musíme předložit poznací návrhy tak, aby tato čísla tam byla zachována. Pokud budete souhlasit, já tedy u každé jednotlivé položky, kde rada navrhuje škrt, přednesu poznací návrh, eh, kde se to vrátí na původní úroveň. A to je třeba udělat jak na straně závazku, tak na straně pladeb. Dále tam, kde bychom chtěli jít nad rámec nebo pod rámec návrhu komise o některých rozpočtových položek, tam se týká především závazků spíš než pladeb, tam by mě zajímal velmi váš názor. Hlavní problém je s limity se, s víceletem eh, finančním rámci a v, ve stropu pro kapitolu 1a. Marže pro těch 13,4 miliard je pouze 50 milionů eur v současné době. A to je eh, méně než i naše teoretická příležitost eh, vnést do toho nějaké, zavést do toho nějaké pilotní projekty. Takže musíme se rovnou na strategii. Já bych navrhovala, aby náš výbor šel nad rámec stropu pro naši kapitolu z roku 2011, v roce 2011, protože Galileo sedmý ran svůj program Společné podniky Journal Datings a iniciativy v rámci strategie EU 2020 nemohly být plánovány v rámci víceletých eh, finančních výhledů a proto musíme jasně říci, že ty stávající vyčleněné zdroje na to prostě nestačí. Tady my si musíme mít trošku odvahy v tuto chvíli. Dále Zároveň musíme vyslat eh, silný politický signál v tom smyslu, že si, že si přejeme chránit sedmý rámcový program, že nesouhlasíme s tím limitem a musíme bojovat za silnou průmyslovou politiku, která je orientovaná do budoucna. A tady souhlasím s kolegy z klubu Zelených, kteří řekli, že eh, projekty ITER a Galileo eh, nemají správně být v sedmém rámcovém programu nebo nesmějí z toho odčerpávat prostředky. A proto Tady se musíme dohodnout na jasných cílích. Dále tady, ehm, jaké finanční manévry provedeme. Pravděpodobně bychom se měli shodnout na tom, že Kozlo bude financován v roce 2011 nad rámec stropu, nikoli z té malé marže. Eh, bylo by lepší marže využít na pilotní projekty a přípravné akce. A Kozlodoj potom by měl být zařazen pod nástroj pro flexibilitu, stejně tak jako pravděpodobně ITER. Pokud bychom takto postupovali, tak pak z té 50 milionové marže bychom mohli vlastně získat nějakých 120 milionů v oblasti závazku nad rámec návrhu komise, což by bylo využito potom na pilotní projekty a přípravné akce. Čili hlavní cíle bylo asi Galileo, CIP, malé střední eh, podniky, inteligentní a digitální agenda, ehm, ty ehm, potom ehm, fellowship, je otázka tady, co z těch 120 milionů financovat přednostně. Tady by mě zajímal váš názor. Pokud je o pilotní projekty a přípravné akce, tam je to třeba eh, vyladit. ITR by se, se měl do, dohodnout na globální částce na tyto projekty 10 až 15 milionů eur celkem. Pokud je o technické detaily, je třeba vědět, že systém se změnil s tím, že bylo zavedeno spolurozhodování. Máme nové webové stránky na intranetu, kde máme nějak, takový manuál, jako příručku asi 20 stranách, kde se podrobně e, popisuje, jak s tím pracovat. Každý poslanec se to může nalézt na intranetu a může tam také předkládat své poznací návrhy. Všechny poznací návrhy budou, e, se budou zobrazovat pro všechny ostatní. Je třeba vědět, že e, termín pro poznací návrhy je 18.8. To je tedy den, do kterého můžete zasílat své poznací návrhy. A konečně, kolegové, chci říct si znovu, že jde o postup spolurozhodování. A to znamená, že parlament má hlavní právo, ale nemá většinu. Má tedy zásadní právo, ale nemá většinu. Nemůžeme si prosadit svou, pokud, pokud lidé, kteří sedí v zadních řadách, nebudou doma oslovovat své vlády, nepřesvědčí, aby postupovali určitým způsobem v radě, eh, jinak tedy nebudeme moci eh, do 21. století vykročit cestou růstu a inovací, tak jak si přejeme. Děkuji. Srdečně děkuji, paní kolegyně. Určitě to bude obtížná diskuze. A mm, to bude výzva nejen pro nás samotné. Rodím za má jako první slovo. Thank you, Děkuji, pane předsedající. Ano, už jsem eh, mluvil, už jsem podal hlavní komentář ve mm, eh, výboru pro ústavní záležitosti v AVKO, jenom vlastně se opakovat, protože je to stejný princip. Jsou to stejné eh, zásady, které jsou buď správné nebo nesprávné v našem přístupu k rozpočtu. Samozřejmě Obecně lze říci, že bychom měli mm, pozitivně přistupovat ke krácení evropského rozpočtu obecně, ne tak, abychom ukázali solidaritu s národními vládami a tak dále ale věřím, že naše volba není v tom říkat krátit nebo nekrátit. Naše rozhodnutí je, kde krátit, nebo kde nekrátit prostředky. A to je jediná volba, kterou máme, protože návrhy na krácení, těch už jsme měli mnoho z strany komise, stejně tak jako eh, z rady takže naší jedinou volbou, nejlepší volbou by mělo nebylo nekrátit. Ale toto v zásadě je něco, na co se dívá i náš výbor ITRE, protože je tady rubrika 1 a obecně to je nasměrováno na boj proti krizi. Takže mm, musíme eh, říkat, že náš eh, rozpočet by neměl být krácen. Obecně Toto je naše poselství. Samozřejmě, že by to mohlo být modifikováno. Eh, máme neustále kontakty se spravodajkou o tom, mluvíme o přesných položkách, ehm, které eh, musíme mm, předkládat. Ale myslím, že eh, tím, že nabídka navýšit mm, rozpočet ehm, současný nebo rozpočet z tohoto roku to by mělo být skutečně velmi dobře koncipováno a zdůvodněno. Stejně tak jako třeba navrhovat nějaké nové krácení to by mělo být dobře zváženo a zdůvodněno. Takže obecně bych podpořil stanovisko zpravodajky. Myslím si, že to, co říká, je velice jasné a jsou to dobře e, zvolené formulace. Musíme bojovat za náš rozpočet ITRE vyslat správný signál, že návrhy komise krátit, bychom eh, spíše říkali nekrátit, nekrátit, nekrátit. Pro každou položku možná s výjimkou eh, dobře zvolených eh, a prodiskutovaných ehm, stanovisek, na kterých se můžeme dohodnout. Ale to jsou oblasti, které by mohly podléhat určitému omezení. Takže chci říct si toto. Měli bychom podpořit stanovisko zpravodajky. Bojovat bude to velice obtížné, to vím, protože situace je pochopitelná, ale to je precedens zároveň, protože po Lisabonské smlouvě eh, tady ehm, stanovujeme precedenci a to je precedens, který doufám nebude eh, se opakovat v příštím rozpočtu, protože tento rozpočet ehm, vznikl za specifických okolností, takže musíme zcela jasně artikulovat naše poselství a říct, co budeme dělat, že nesmíme krátit v oblastech, které jsou nasměrovány eh, proti krizi. Musíme se bojovat proti krizi a nejen Eh, to podávat populisticky. Děkuji. Děkuji vám, Paul Rybik. Ano, děkuji, pane předsedo. Je vlastně škoda, že v rámci hospodářské krize se má krátit ta položka, která by umožnila získat více daní. Tedy to se týká programu CIP i programu eh, sedmého rámcového programu. V tom programu CIP by se krátilo o 35 Takže eh, krácení samotné to nemůže eh, oživit hospodářství. To jistě zajištěné. A proto se také domnívám, že bychom se měli snažit o to, aby normální finanční plán, který je zajištěn, byl eh, dodržen. Eh, další náklady a nové náklady eh, vyžadují samozřejmě nové peníze a mezivládně bude nutné o tom diskutovat, jak ty čerstvé peníze získat. Ten sedmý rámcový program však nesmí být krácen, ani ostatní projekty nesmí být masivně kráceny, takže potřebujeme skutečně nezbytnou transparentnost. Za druhé, Máme tady přípravnou akci ve výboru ohledně eh, nízké nízkouhlíkového průmyslu, ty malé projekty, které eh, jsou zaměřeny na chudé obyvatelstvo a na to, které si nemůže dovolit eh, mít eh, dům nízkoenergetický do roku 2019. Pro ně je nutné také přemýšlet o tom, jak malé domy, malé byty by mohly být exemplárně zlepšeny. Máme se také s právu Van Brent, pozměňovací nádrh 2, eh, finanční podpora projektů v energetice. To je přesně toto téma, které je tím dočeno. Takže tyto projekty by měly být skutečně zrealizovány, protože pro nás eh, to má určité dopady. Eh, poslední bod, Erasmus pro podnikatele a novináře. Myslím si, že oba programy jsou velmi důležité. Evropská unie musí musí být lépe prezentována v komunikacích a děkuji eh, zpravodajce, kterou plně podporuji. Zcela jistě nebude mít eh, snadný úkol eh, zde prosadit názor našeho výboru. Děkuji, paní Nibler. Děkuji, pane předsedající. Nejprve bych chtěla poděkovat naší zpravodajkyni za kompetentní analýzu a za jasnou představu o tom, v jakém politickém směru se musíme ubírat. Chtěla bych ještě zmínit dva projekty, které mi velmi leží na srdci. Už jsem o tom hovořila v souvislosti s diskuzí o zjednodušených postupech ITER a, e, a Galileo. Chtěla bych ještě jednou zdůraznit, že musíme mít jasno v tom, jestli chceme tyto dva projekty či ne. A pokud tyto dva projekty chceme, a velká většina poslanců parlamentu řekla ano, chceme jako Evropská unie se účastnit ITER, a e, také chceme Galileo mít jako vlastní evropský navigační systém, který bude vybudován, takže pak musíme spolu s členskými státy, a to souhlasím s naší zpravodajkou, musíme zajistit financování. Taky Zvláště v případě Galilea jsme už vedli dlouhou diskusi a chtěla bych ji jenom připomenout, jestli Galileo má být mezistátní projekt anebo projekt evropský. A e, jasný závazek u nás v parlamentu zněl tak, že chceme, aby to byl evropský projekt což eh, podle mě eh, mluví i pro ehm, požadavek evropského financování. A pak třetí poznámka ITER, návrh ehm, eh, energetický, energetický Galileo, to je otázka vesmíru nebo průzkum vesmíru, tedy já si myslím, že finanční prostředky by neměly být viděny jenom v kategorii 1A, ehm, jsou to výzkumné rámcové programy. Jsem proto, abychom neprováděli krácení, abychom to nepřijali, abychom akceptovali kategorii 1A, ale abychom si ponechali flexibilitu, abychom si to nechali otevřeno, tak abychom eh, eh, zajistili eh, přechod těchto prostředků. Já si myslím, že tak, jak to členské státy nechávají otevřeno, mm, sice financování obou projektů chtějí posunout, to se tak nedá prezentovat, to musím říct zcela jasně. I co se týče předešlých otázek financování, to bylo vždycky tak, že se pokoušeli to nám zajistit peníze peníze z jiných kategorií. Kategorie byl financován tenkrát, když eh, došlo překročení limitu, jak z kategorie 5, eh, jestli si správně pamatuji, tak eh, to byly mm, prostředky do, do zemědělství, které nebyly využity, takže bych poprosila zpravodajku, aby tady ještě přesně zjistila, z jakých dalších kategorií je financování možné. A pro mě je nejdůležitější, mm, abychom mohli dlouhodobě tady zajistit to, že projekty poběží, abychom my jako parlament Doufám, že k tomu budeme mít příležitost, pane předsedo, abychom my jako parlament eh, převzali celé řízení projektu, eh, zvláště v případu ITER. Už jsme eh, měli prezentaci, můj dojem je, že celkový projektový management se nějak nám vymkl z ruky. Ani nevím, členské státy ty sedí ve všech těch gremích, ale celá léta vlastně nemají informace o tom, že náklady takhle explodovaly víc, než se původně s ním počítalo, ale nějaký protipohy, proti reakci jsem tady nezaznamenala. Takže moje prozba je, abychom ve výboru intenzivně země se zabývali ještě i touto otázkou, jak zajistit to, že tyto projekty poběží dál, ale přemýšleli o tom, kde konkrétně něco udělat pro to, abychom zajistili větší účinnost ve vztahu k nákladům, které by se nám neměly vymykat z ruky. Děkuji. Děkuji. Paní kolegyně Ek. Uh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajce za velice jasné informace o aktuální situaci, aktuálním stavu. Já podporuji váš pohled na situaci. Pokud je o ITER, Já jsem byla novou ministrní financí. Je neslíchané, aby nějaký projekt trojnásobně překročil rozpočet a pokračoval dál. To je nepředstavitelné. Otázka není o tom za to zastavit nebo nebo v tom pokračovat. Prostě ten problém je v tom, že ten projekt se musí přidržet rozpočtového rámce, který byl souhlasen. A pokud toto nedokáží, tak prostě se na to musíme podívat znova. Tady nejde o nějaký biankošek. Jde o rozhodnutí Evropského parlamentu, jde o rozpočtové rozhodnutí. Když se vzpomeneme na diskusi, kterou jsme vedli před deseti minutami o výzkumných projektech a o tom, jak se snažíme je auditovat, auditovat jednotlivé věce, či jednotlivé zemědělce, či jednotlivé malé a středně velké podniky. A tak prostě výzkumný projekt tohoto rozsahu se musí přidržet rozpočtového rámce. Jinak jakákoliv rozpočtová rozhodnutí přijata parlamentem nikdy nebudou dodržována. A nejsem ještě připravena říci ne projektu ITER, ale rozhodně jsem připravena prosazovat rozpočtová pravidla nařízení o rozpočtových pravidlech. Je to opravdu neuvěřitelné. Mohla bych použít i horší slovo, ale z úcty k panu předsedovi zůstanu takto kulantní. Dále máme naprosto většinu pro priority, na proto jsme měli tedy v tom usnesení o strategii 2020, které jsme hlasovali před týdnem. Já si myslím, že je dobré, že zpravodajka chce také respektovat toto rozhodnutí parlamentu. Myslím, že musíme připomenout jak členským státům, tak komisi, že tady byla krize a co je třeba udělat pro to, abychom se z ní trvale dostali. Rozpočet proto je jedním ze zásadních nástrojů. Když se podíváme na některé návrhy komise, řekla bych, že nejsou v souladu se strategií 2020. Naopak jsou téměř k ní protichudné eh, k některým tedy politikám, na kterých jsme se dohodli v těch oblastech strategie 2020. Musíme v EU být schopni eh, vnímat také propojení jednotlivých rozhodnutí, jednotlivých oblastí. Děkuji. Pane předsedající, nechci opakovat řadu věcí, které byly již vyřčeny. Nejprve bych chtěla pogratulovat paní zpravodajce, protože vše dobře vysvětlila. Myslím, že všechno se ubírá ve správném směru. Jsme v situaci, kdy jsme už slyšeli slova Shakespeare, být či nebýt, krátit či nekrátit. A já myslím, že to jsou opravdu otázky, které jsou zcela rozhodující. Jednu věc už zmínila eh, zpravodajka. Eh, jde eh, o spolurozvrací postup a tady máme zcela možnost ovlivnit nastávající rozhodnutí. A co nám chybí, je jeden bod, který je na nejvíc důležitý v takovýchto postupech. A sice musíme co nejvíce jednomyslně se postavit za eh, náš návrh tady mm, opravdu ve všech frakcích potřebujeme eh, jednotné stanovisko, to je naprosto rozhodující ve spolurozhodujícím postupu. A pak je tady ještě zásadní věc, kterou musíme eh, jednoznačně podtrhnout. Eh, existují tady různé aspekty oblasti, kde můžeme krátit, ale to nebudu teď zmiňovat, protože by kolegové z jiných výborů možná úplně všechno nepodpořili, ale některé věci mě tady opravdu napadají, kde bychom krátit mohli. Je to základní bod Ehm, ITRE eh, bere v úvahu otázky, které jsou důležité. I v dobách krize se musíme dostat ku předu, ale jde to i za hranice toho. Evropská unie potřebuje eh, ekonomický vývoj, který bude konkurenceschopný ehm, v tomto globálním světě. A to je něco, eh, co tento výbor probírá. Myslím si, že je to i otázka, mm, ehm, která by měla být předmětem základní argumentace nemůžeme dělat nic a potom eh, se budou krátit jiné projekty. Musíme se zeptat, jak bychom mohli postupovat, postupovat účinněji eh, v oblasti zprávy nebo financování. Ale co nemůžeme udělat, je to, že takové projekty budou vedeny dále a potom se ale eh, v, bude dělat krácení v rámcovém programu nebo v programu konkurenceschopnost a inovace nebo v jiných projektech, které jsou s tím spojeny. V tomto smyslu si myslím, že je lepší nejprve mít společné stanovisko, jednomyslné stanovisko, vůči, mm, co se týče financování jednotlivých projektů a za druhé bychom měli konstatovat, že to je zcela rozhodující eh, v případě těchto programů do budoucna. Eh, eh, zvláště i se to týká politiky, evropské politiky. To je společná politika, kterou financujeme ze společného rozpočtu. To jsou společná politická rozhodnutí. A mm, když je důležité, abychom probírali i v našem výboru. A protože když se drasticky budeme krátit financování, pak nebudeme mít e, společnou evropskou politiku, e, která bude dbát na budoucí evropský růst. Děkuji. Pan Žado. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl připomenout dvě věci v souvislosti s ITERem. Souhlasím s tím, že je možné říkat eh, také něco o silné podpoře ITERu, ale členské státy nechtějí eh, peníze vyhazovat. Je zde podpora, ale nedávají se žádné peníze. Eh, a to tak, že ty dosavadní náklady by měly být eh, zajištěny. To znamená, že ta eh, podpora je relativní, pro ITER. Tento projekt s tímto rozpočtem a s tímto finančním problémem je prostě eh, jinak postavený. Já se domnívám, že když je zde určitá podpora, pak by ta podpora měla být existující po celou dobu projektu. Naše politická odpovědnost této souvislosti se však změnila za finanční a rozpočtové krize. Je to krize ale také také energetická a klimatická. E, toto nebylo diskutováno a toto jsme neprožívali v době, kdy ITER byl navrhován. Naše politická odpovědnost je tedy, e, abychom provedli nové hodnocení e, v souvislosti s těmi výzvami, které před námi stojí v souvislosti s opuštěním jednotlivých krizí. Takže máme odpovědnost na to, aby tento projekt byl znovu posouzen se těchto hledisek. Děkuji. Ještě se hlásí komise eh, s krátkým stanoviskem. Prosíme však, abyste byli struční dvě minuty. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl připomenout, že ty prostředky, které byly požádány pro eh, sedmý eh, rámcový program, eh, jsou připravené pro periodické placení jednotlivých projektů, ale také financování nových kontraktů po roce 2011. To znamená, že pokud značné škrty rady budou realizovány, pak to bude mít dvojí dopad E, a sice na periodické e, výplaty e, těch projektů, které jež byly předmětem smlouvy a povede to tedy k velkým spožděním, jak v roce 2011, tak i 2013. Tyto škrty však budou mít také dopad na smlouvy uzavírané v roce 2011, to znamená na závazky, které jsou stanovovány. Eh, na tento rok. To znamená, že tyto smlouvy budou opožděny, eh, tak aby eh, také bylo to předfinancování realizováno až v roce 2012. To znamená, že v roce 2012 to také povede k velkým změnám. Takže ten dopad bude značný v oblasti eh, eh, výzkumu a jistě to nebude podporovat eh, tedy vývoj vědy. Ale předám ještě slovo řediteli. Ředitel agentury ERA, Evropské agentury pro výzkum. Ano, pro ilustraci ještě to, to co říkal kolega, navrhuje se 11% škrt u prostředku na platby na akce v oblasti malých a středních podniků. To už samo sobě je dost zlé. Eh, dokázali bychom to nějak zvládnout, kdybychom odložili podpisy smluv a snížili objem předfinancování. Abychom absorbovali takovýto škrt, řekněme to naprosto jasně, to, to je škrt, který by skutečně poškodil malé a středně velké podniky a právě tady jde o klienty, kteří nedokáží ustát eh, odklady pladeb spoždění pladeb. Rád bych také upozornil na to, co vypadá jako menší škrt 5,5 milionů na administrativní prostředky pro moje agentury, která eh, řídí eh, program pro malé a středně velké podniky, ale ono to představuje 15 eh, celého správního rozpočtu mé agentury. Doposud jsme zkracovali time to grant a time to pay, tedy doba, za kterou je speciální grant, za kterou je poskytnuta platba. Pokud se provede tento škrt, tak já nebudu moci nabrat zaměstnance kteří, eh, které potřebuji na řízení toho rozpočtu a naopak budu muset propustit další zaměstnance. Pokud v době silného eh, růstu, nárůstu ročního pročet, pro, eh, rozpočtu, který musíme provádět, budu muset propustit zaměstnance, tak můžeme zapomenout na zkracování těch dob time to grant a time to pay. Paní Ek, ještě ale velmi stručně, prosím. Já si myslím, že ten důsledek je takový, respektive eh, ty důsledky, vidíme tady jenom určité, eh, určité malé střípky toho, co všechno zřejmě nastane já si myslím, že pokud zkombinujeme eh, i teda rozpočtové škrty a to, co jsme se právě vyslechli s komisem, možná bychom to měli dát uceleně na papír, dát to k dispozici členským státům, aby měli představu o dopadech jejich rozhodnutí, až to budou projednávat. Takže návrh byl přijat. Paní Hercog, ještě ale musíme dbát na čas, protože poslední bod pro programu, na ten máme jenom půl hodiny, a ten taky není úplně nedůležitý, takže se musíme dostat nějak ke konci, paní Hercog. Děkuji. Velmi krátce, kolegové, já jsem chtěla reagovat na několik otázek. Co se týče rozpočtových položek, kterých eh, se tý, eh, to týká, potřebujeme eh, tabulky, tak abychom vám to mohli zaslat. Myslím si, že toto můžeme udělat velice rychle. Nepůjdu všemi otázkami, na to čas nemám, ale chtěla bych říct paní Ek, že se může stát, stát na poli výzkumu, že když pro, prodlo, máte prodlevu s projektem, tak se může strojnásobit náklad, náklady a to se stalo s Galileem. Když, nedáte, když dáte 500 milionů teď, dobrá bude prodleva, ale příští rok to může být jedna miliarda nebo ještě nad to, jenom proto, že byly použity takové technické nástroje a ty nejsou tak jednoduché jako třeba eh, v jiných eh, případech, tedy exploze nákladů. Eh, to se musíme na to dívat jako důsledek špatných, špatných rozpočtových rozhodování, co se týče načasování jednotlivých prodlev, proto musíme být proti tomu. Dále ITER. ITER nebude se kvalifikovat na, rok, na rozpočet 2011, protože tady nemáme přímé platby v žádném případě pro ITER na příští rozpočet, ale myslím si, že je důležité, abychom byli sjednoceni v této otázce, protože, jak jsem řekla, připravujeme mezi tím už na příští finanční finanční, finanční rámec a musíme mít jasno v tom, eh, za čím si budeme stát. Souhlasím s tím, co říká komise, ale viděli jsme eh, v dokumentech, které se týkaly rozpočtových pozměňovacích návrhů, že zkrátili administrativní náklady a taky, jak to jsme diskutovali ve zprávě paní Karvalio, Pokud nezměníte pravidla, pravidla, která aplikujeme, potom eh, se eh, pak nebudeme moci dostat našim slibům eh, v rámci jednotlivých projektů. Takže důsledky by mohly být obrovské. A proto si myslím, že všichni souhlasíme s tím, že tady musí být eh, obnoveny všechny tyto položky, jinak tady budou další administrativní náklady. Ehm, ehm, pak nemůžeme fungovat na úrovni agentur, pokud nebude jsme sjednoceni. A myslím si, že tento výbor by měl vyslat jasný signál radě v tom, že ve spolurozhodovacím postupu budeme bojovat za zájmy nejen průmyslového výboru, výboru, ale za zájem Evropy, protože to je to, co říkal pan Rybich a další. Všechny eh, ty, eh, ta prohlášení, na kterých se dohodneme jako parlament, tady jde o konkurenceschopnost Evropy, protože finanční nástroj musí být aplikován a nesmí být zničen. Děkuji. Mám za podporu. Děkuji. Komise se ještě jednou eh, požádala o slovo. Eh, pokud je to nutné, tak eh, můžete samozřejmě hovořit, ale prosím tedy jenom o nové informace. Uh, Dovolte mi, abych pohořil eh, jménem eh, exekutivní, exekutivní agentury eh, pro vědu v návrhu rozpočtu, který jsem viděl. Jsme tady o velký krácení 100 milionů ve vykuplácení úvěru. Výbor pro výzkum je jedno z úspěšných záležitostí v rámcového sedmého projektu. Tady jde o implementaci a nebudeme schopni Eh, nejen udělat žádné závazky v tomto rozpočtu, protože tady dojde k prodlevě eh, při implementaci, ale eh, chtěl jsem jenom vás požádat, ehm, ten, tady chceme dostat příslibům, které byly učiněny a upřímně řečeno, toto by mohlo zastavit tento toto pozitivní image a také implementaci ehm, některých projektů. Takže by to bylo velká katastrofa pro nás, ehm, to krácení plateb 100 milionů. Děkuji. Danke sehr. Ich glaube nur, dass wir Děkuji. Myslím, že se nedostaneme dál, když každý bude svůj projekt prohlašovat za katastrofu, ale jenom když najdeme nějaké řešení. A to znamená, že každý přispěje svým dílem. A to je určitě nesmírně obtížné. Já gratuluji těm kolegům, kteří eh, v, na tomto projektu pracují, ale prosím vás, abychom to všechno udělali pečlivě. A sice jak tady v parlamentu, v komisi, ale taky rada musí přispět eh, Prosím, prominutí, že vás teď takže to takhle ženu, ale máme ještě zprávu. Jde o akční plán eh, pro energetickou účinnost, zpráva z vlastní iniciativy. Eh, eh, pan kolega Benson trpělivě čekal, celé dopoledne tady byl. A myslím si, že teď má právo na to, aby nám představil svůj projekt. Ehm, ještě bych chtěl připomenout, že lhůta pro pozměňování, počekání pozměňovacích návrhů je 18. srpen. Pane Benson, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. First of all... Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci a pokračovat budu ve své mateřštině. Ano, je to závažná záležitost, kterou nyní projednáváme. Jde o něco, co může eh, ovlivnit eh, konkurenceschopnost v Evropě. Žijeme ve velkém světě a musíme učinit všechno, aby eh, konkurenceschopnost Evropy byla posílena. Víme, že je velmi důležité to, že spotřeba energií a výdaje za energie jsou parametry konkurenceschopnosti a to nehledě na to, zda jde o průmyslovou politiku, klimatickou politiku. Právě energetická účinnost je klíčovou prioritou. Závisíme na plynu z Ruska, eh, z ropy eh, z Blízkého východu a to je záležitost, která musí být dále projednávána. Nehledě na eh, typ energie, musíme dosáhnout lepší účinnosti ve využití těchto energií. Ve zprávě tedy se důrazňujeme to, kolik miliard euro můžeme udržet v Evropě právě díky této lepší účinnosti a díky úsporám. Tak můžeme tyto prostředky dát našim regionům. Takovéto úspory jsou velmi důležité pro konkurenceschopnost Evropy a důležité je také v parlamentu hovořit jedním hlasem, aby ministři a rada věděli, kam se parlament ubírá. Hlasování o standardizaci ukázalo, že můžeme spolupracovat. Pak máme také větší váhu. Díky spolupráci se stínovými zpravodaji jsme toho dosáhli i v této zprávě. Musíme udělat více pro lepší energetickou účinnost, abychom dosáhli cílů 2020. Eh, pokud eh, takto budeme postupovat, eh, tak vytvoříme mnoho zelených a pracovních příležitostí a mnoho pracovních přijetostí vytvoříme. Já jsem země, kde došlo k zdvojnásobení HDP eh, bez velikých nákladů v posledních desetiletích. Veliký potenciál zná zlepšení účinnosti energetiky eh, existuje v Evropě. Musím ještě mnohé učinit. Jsou to věci, které se velmi rychle vrátí. Zlepšení účinnosti má kvotu eh, amortizace 2 až 4 roky. Není to jenom krásný úkol, ale je to také dobrý kšeft. Já se domnívám, že tato zpráva by měla popsat potenciál, tedy objem peněz, které můžeme v Evropě udržet a potřebujeme také lepší soulad, aby existující zákony eh, byly zlepšeny v Evropě bylo eh, přijato a schváleno mnohé, eh, co zlepší situaci, ale ta realizace ještě pokulhává. Energetický akční plán na zvýšení účinnosti eh, vykazuje celou řadu záležitostí eh, schválených v roce 2007, 8, 9, 10 a eh, měly být také realizovány v těchto letech. Je zde celá řada projektů, ale bylo by nutné se podívat na to, zda to skutečně bylo také realizováno i když ten úmysl zde eh, byl. Je také nezbytné zlepšit eh, směrnici o eh, energetice a když se podíváme na směrnici CHP ohledně chlazení a podobně, tak i zde by mělo být ale co zrevidováno. Také směrnice o etiketách by měla být takto revidována. Stínový zpravodajové také hovoří hovořili o úsporách eh, energie ve stávajících eh, budovách. Eh, samozřejmě v těch nových budovách eh, se udělalo mnohé, ale eh, ohledně starých budov máme veliký potenciál na úspor a také zde je veliký potenciál pro zlepšení zaměstnanosti. Ve veřejném sektoru by bylo nutné být příkladný. Tak by bylo možné využít ještě lépe nabídku trhu. Myslíme také na systémy smart cities na veřejné zakázky a podobně. Potřebujeme v tomto směru více inovace a realizovat eh, také návrhy ICT. I na toto je nutné se podívat eh, přesněji. Je zde veliký eh, potenciál. I doprava je kapitolou sam, samu pro sebe. I zde by bylo možné využít vozidla úsporná Většina z nás, kteří se zabývají energií celá léta, vědí, že potenciál je obrovský ale přitom je zde jeden problém a to je financování. Naším problémem je nedostatek finančních prostředků a přitom je nezbytné se podívat na strukturální fondy, ale také soukromý kapitál. To znamená, že potřebujeme nové formy financování. Tyto musíme teprve získat. Když se podíváme na naše podniky, tak samozřejmě můžeme konstatovat, že mnohé možnosti zde ještě jsou, tedy možnosti investovat do soukromých podniků při amortizaci za 2-3 roky. A tyto podniky by pak měly možnost získat příslušné investiční prostředky. Tak bychom mohli také zjistit, zda bychom na základě záruk nemohli tento vývoj podpořit. Například energetické podniky by mohly získat podporu, tedy ty, Eh, ti, kteří hovoří a pracují v oblasti energetiky delší dobu, vědí, že je možné energii kupovat a prodávat v Evropě. A přitom nemám na mysli eh, určité snižování tohoto objemu. Spíš vím, že je nezbytné dodržet krátkodobý harmonogram. Ta práva by měla být přijata 9. září, ale pokud bychom chtěli zde dosáhnout určitého vlivu také v samitu 4. února, pak je nezbytné tuto zprávu vypracovat rychle, tak abychom skutečně budoucí vývoj mohli ovlivnit. Jsem samozřejmě otevřené dalším komentářům a návrhům a těším se na další dobrou spolupráci se stivými zpravodaji. Děkuji vám, pane předsedo. I já děkuji. Máme zde šest přihlášek do diskuze a byl bych vděčen, kdybyste mysleli na to, že v půl musíme sál eh, opustit, hlavně tedy, že přestanou pracovat tlumočníci. Nejdříve stínoví zpravodajové, jestli dovolíte. Paní Hol. Please. Thank you very much. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chci poděkovat panu Bensonovi za jeho postup a za to také, že do toho velmi zapojil stínové zpravodaje. Myslím, že se všichni shodeme na tom, že existuje obrovský potenciál pro energetickou úspornost, který zatím není využíván. Myslím, že musíme přistupovat otevřeně k možnostem, které existují um, na podporu eh, této věci. Stojí za zmínku i možnost eh, legislativní činnosti. Já si myslím, že eh, a, to je tam, kde tady selhala ta reciprocita, myslím si, že se musíme zabývat jak stranou dodávky, tak také stranou poptávky energetické úspornosti, či jde o recast směrnice o energetických službách a také se musíme znovu podívat na ty eh, cíle pro jednotlivé členské země, které tam jsou stanoveny. Případně bychom mohli stanovit cíle pro členské státy, aby každý rok renovovali určité procento budov. Zatím žádný, žádná taková povinnost neexistuje, takový požadavek není stanoven. Myslím, že bychom také mohli eh, využít směrnici o konečném užití produktu, výrobku, pardon, výrobku pro koncové uživatele, Eh, tady se ten harmonogram se trošku dostal do skluzu, měli bychom tady tlačit na to, aby to šlo podle plánu. Pokud je o budovy, jsou tady některé klíčové bariéry, jako tom hovořil eh, zpravodaj, jednak je zde financování, co se snažíme řešit v recastu z příslušné směrnice, je třeba na to dále vyvíjet tlak. Víme, že energetická úspornost se nakonec sama zaplatí, vrátí se to, ale ta, tu počáteční investici do toho někdo musí vložit. Eh, musíme mít také Ehm, vyčleněné, musíme na to mít speciální fondy, aby tady eh, ty investice byly prováděny. A dále je třeba investovat také do školení, protože eh, ti, kdo tato opatření, tyto úpravy eh, dělají přímo v terénu, to jsou místní elektrikáři a podobně a je potřeba je proškolit, aby to, prova, aby to proběhlo co možná efektivněji. Dále souhlasím, že jsou oblasti jako doprava, zemědělství, které byly v minulosti opomíjeny. Měli bychom se zabývat možnostmi zvyšování energetické účinnosti či úspornosti i v těchto sektorech. Myslím, že možná eh, by bylo hodné také nezapomínat na možnosti opravdu velkých kroků vpřed eh, díky novému výzkumu a inovacím. Eh, vlastně probíhá určitá revoluce. Já spolupracuji s Daremskou univerzitou kde eh, například se věnují problematice ehm, svítidel v kancelářích, což představuje 50 eh, spotřeby energii v kancelářích kancelářských prostorech, pokud bychom šli skutečně radikální cestou um, organických um, a, a podobně um, tak je možné dosahovat naprosto masivních úspor. Tady jde potom, nebo by šlo skutečně o krokovou změnu a to si myslím, že právě v oblasti osvětlení úspor tedy Eh, energii na osvětlení potřebujeme. Děkuji. Kolegyně Tomsenová. Paní kolegyně Tomsen. Eh, děkuji, pane předsedo. Také jsem chtěla poděkovat mm, eh, zpravodaji za jeho prezentaci. Děkuji stínovým zpravodajům. Myslím si, že energetická účinnost představuje velice důležitou součást plánu 20, strategie 2020 eh, zaměřené na obnovitelné eh, energie a redukce eh, emisí e CO2. A v, klimaticko, v oblasti klimatických změn je zdůrazněno, že energetická účinnost je předpokladem pro to, abychom dosáhli cíle 2020 v oblasti obnovitelných energií a snížení emisí CO2. Ale cíl 2020 energetické účinnosti není závazným eh, cílem jako ostatní cíle eh, na poli obnovitelných energií a eh, CO2 a toto není logické, protože jestliže nesnížíme spotřebu energie, tak eh, možnost dosažení eh, cílu 2020 bude znamenat, že budeme muset vyrábět více obnovitelných energií a to znamená více investic. A proto závazný cíl v oblasti energetické účinnosti, ten je naprosto klíčový. Spravodaj také zmiňuje to, že mm, akční plán v oblasti energie, mm, tedy energetické účinnosti, mm, nebyl implementován, cíle nebylo dosaženo. Samozřejmě ne pro protože to, co vidíme tady v parlamentu, že tedy cíle nejsou pokud nejsou závazné, tak není možné je splnit. Toto je další argument pro to, abychom 2020 eh, v oblasti energetické účinnosti, abychom z toho udělali závazný cíl. Jaké jsou eh, námitky eh, proti tomu? Říká se, že by to bylo příliš nákladné, ale také spotřeba energie je také nákladná. Myslím si, v tomto hm, kontextu je velice důležité soustředit se na sociální dimenzi. A Tady mm, musíme mm, mluvit také o energetické mm, chudobě, která se objevuje, když velké množství příjmů domácností je investováno právě do energie. A Eh, eh, to, že existuje pak energetická chudoba v Evropské unii, ta je tedy dost vysoká a musíme prostudovat tento jev tak, abychom eh, mohli bojovat proti energetické chudobě v EU. Jistě, že je zároveň velice důležitá další věc a měli bychom přemýšlet, jak investovat do energetické účinnosti, zvláště v nových členských státech, kde vidíme velkou, velkou míru této chudoby, kde lidé hodně musí investovat do vytápění, zvláště v zimním období. A myslím si, že v tomto kontextu bychom měli začlenit eh, eh, také strukturální fondy a fond soudržnosti. Nejenom jako doporučení, ale je to požadavek, eh, aby určité peníze byly investovány do energetické účinnosti. Energetická účinnost by měla být také součástí jak osmého rámcového programu a plánu SET. Plán SET eh, se zabývá teď jenom technologiemi energetickými a to by se mělo zlepšit, přenést i na obnovitelné energie, protože tady a konečně eh, dosažitelné cíle Měli bychom eh, nahlížet na energetickou účinnost v kontextu eh, strategie 2020. To je to, na čem jsme se také dohodli, učinili jsme, udělali jsme usnesení eh, minulý měsíc nebo týden ve Štrasburku a strategie EU 2020 zaměřená na růst a vytváření pracovních příležitostí. A mm, jak již bylo zmíněno paní Hol, měli bychom se koncentrovat na eh, kvalifikace a eh, ve výboru pro zaměstnanost eh, byla právě pracována zpráva o zelených pracovních místech a tady si myslím, že sociální fond evropský a také programy celoživotního učení se by byly vhodné Tady by byly investice do eh, kvalifikace dobré a do rozvoje dalších kompetencí, tak abychom vytvářeli nové pracovní příležitosti v nové zelené ekonomice. Děkuji. Kolega Žado. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych zdůraznit stejně jako kalogové, že se pravodaj pracoval velmi dobře a velmi aktivně spolupracoval se stínovými zpravodaji a já se domnívám, že to je určitá, určitý výraz a ambice vypracovat kolektivní zprávu, která by nevyvolala tolik pozměňovacích návrhů. Chtěl bych také zdůraznit stejně jako se pravodaj, že potenciál nabízený účinný činností je eh, také eh, to, že bychom podpořili eh, Eh, myšlenku závazného cíle. Pokud nebudeme mít eh, tuto politickou eh, střechu, toto završení, tak bychom v různých směrnicích a v různých sektorech nedosáhli dostatečných ambicí, tak, abychom mohli dosáhnout daného potenciálu. Nejde jenom o politickou žádost, ale také požadavek průmyslu. Když se podíváme na zprávu z června eh, fóra na zlepšení energetické eh, účinnosti, eh, tak vidíme, že všechny možné ekonomické sektory žádají závazný cíl, který by byl také dobře viditelný i ve smyslu investování. To je velmi důležité. Dále bych chtěl také zdůraznit nezbytnost eh, dobré realizace. Dnes eh, si děláme skutečně starosti v tomto smyslu. Revize směrnice o energetických eh, službách se nám zdá být velmi důležitá. Komise by tak mohla nalézt novou roli ve sledování průmyslu. Tak bychom měli celou řadu směrnic, které by umožnily podívat se na to, co dělají jednotlivé podniky a zajistit, aby vše bylo dobře realizováno. Tak jak zpravodaj řekl, je nezbytné dosáhnout takových návrhů, aby rozpočet byl eh, podpořen a tak, aby došlo k úsporám energie. Určitá iniciativa v oblasti stavebnictví bytů je iniciativa, která by umožnila také renovovat stávající eh, budovy a tak bychom mohli navázat nejenom novými eh, finančními prostředky v oblasti stavebnictví eh, bytového, ale také navázat na to, co bylo řečeno včera v souvislosti s energetickou chudobou. Tak by bychom se měli také soustředit na sociální bydlení i z hlediska energetiky a bylo by možné dosáhnout dobrých návrhů v tomto smyslu. Ohledně otázky pana Bencena, tedy revize eh, směrnice o energetických štících, je možná jiné řešení. Eh, eh, v roce 2012 bychom tak mohli také propojit ecolabel a další eh, návrhy ohledně jednotlivých eh, produktů a všechny tyto prvky by eh, zde mohly být propojeny. Tím bychom posílili politickou váhu těchto návrhů a dosáhnout lepšího souladu i pro jednotlivé členské státy. I administrativně bychom dosáhli lepší účinnosti. Děkuji. Dankeschön, Frau Eck. Děkuji, paní Ek. Chci se pokusit vyjádřit se krát, stručněji, pak se dostanu na řadu všichni. Děkuji mnohokrát. Tady jde o velmi, velmi důležitá téma a snažíme se hledat řešení. Víme, jaké přínosy sebou nese energetická účinnost, a snažíme se to dílčími kroky ošetřit eh, v různých legislativních aktech. Já si myslím, že to přiměřeně dobře funguje, ale propásli jsme celou řadu příležitostí, jak využít tuto pracovní metodu pro energetickou účinnost. Například eh, možnost eh, uspořit energii v průmyslové výrobě Snažíme se to zahrnout do vyjednávání o obchodování s emisemi, ale nepovedlo se to kvůli radě. Pokusili jsme to o to i v souvislosti s jinými uh, tématy, jako je vytápění a chlazení a podobně. Ale přitom tady jsou obrovské možnosti a obvykle u těžkého průmyslu se ta investice vrátí za 3-4 roky nebo možná za 5 let. Takže proč průmyslové podniky neinvestují do těchto typů technologií. Pro mě to je opravdu záhada. V některých případech je to proto, že ta doba návratnosti investice je eh, čtyři roky a nařízení hovoří o třech letech, a, ale z dlouhodobého hlediska to je čistě o konkurenceschopnosti a je to navíc důležité pro klima, pro pracovní příležitosti a tak dále. Čili musíme nalézt nějaké nařízení nebo regulaci, které bude, která bude tlačit eh, průmyslové podniky do těchto investic. Ty možnosti jsou obrovské, nejenom ve Švédsku, kde to vnímáme jako reálnou možnost a přesto jenom málo, málo průmyslových eh, závodů je vybaveno těmi novými technologiemi a opravdu v řadě členských zemí by bylo možné uspořit obrovská energii. Také v dálkovém vytápění, chlazení, v, v, trige, v, v kogeneraci či trigeneraci, bych byla proto, abychom měli závazné cíle pro energetickou účinnost, tak aby e, členské státy musely přistoupit na ten, e, e, na ten celkový přístup, to znamená závazný cíl by byl opravdu důležitý a musíme se bavit o odvětví, která byla zatím opomíjená. Bylo uváděno zemědělství, Mohli bychom také uvádět celou řadu příkladů možností. Eh, ten nějaký bílý certifikát eh, představuje určitou možnost, ale myslím si, a konečně ještě bavili jsme se tady o rozpočtu. Zase, když se podíváme na rozpočet Evropské unie, tak eh, to je pomalu druhá světová, dostat tam nějaké prostředky vyčleněné na energetickou účinnost, i když víme, že to je ziskové, že to je prostě dobré na všech frontách. A také si myslím, že diskuse o závazných cílích, eh, národních závazných cílích, je diskuse, kterou potřebujeme, tak abychom překlenuli tyto propasti a, a vytěžili z těch příležitostí, které jsou všeobecně prospěšné pro všechny strany. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, panu Bensonovi. Myslím si, že odvedl vynikající práci a eh, přišel s velmi eh, důležitými aspekty. Rád bych reagoval na to, co řekla řada kolegů, co se týče závazných cílů. Toto je neustálá diskuze v tomto parlamentu. Různé politické skupiny na to mají různý pohled na závazné cíle. Navrhl bych možná, abychom pozměnili diskuzi trošku. Abychom nemluvili tolik o tom, jestli potřebujeme závazné cíle, protože eh, závazné cíle, tady říkáme vlastně, že chceme energetickou účinnost, aby byla eh, hmatatelná, abychom, aby přišly výsledky. Ale měli bychom se soustředit více na to, jak mm, e, cíle mohou být dosaženy a jak mm, dát financování pro dosažení těchto cílů. Protože jsme měli e, velmi rozdílné situace v našich členských státech. Máme členské státy, které nejsou bohaté, e, jsou, některé jsou méně bohaté, některé více. Pak jsou členské státy, které jsou účinnější, jiné jsou zase méně účinnější. Ale otázka než začneme argumentovat z pohledu parlamentu, eh, eh, jestli máme mít závazné cíle, že ne, já si myslím, že eh, závazné eh, cíle bychom měli propojit s realistickým eh, financováním proto, abychom mohli dosáhnout těchto cílů ku prospěchu všech. A myslím si, že by stálo za to, kdybychom postupovali kreativně. Pan Benson řekl, eh, mluvil o fondu soudržnosti jako možné zdroje pro toto. Takže možná bychom se neměli tolik soustředit na argumentaci toho, jestli závazné cíle ano nebo ne, ale jak by naše cíle měly být dosaženy a to realistickým financováním. A odkud to financování bude pocházet? Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní Del Castillo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla rovněž se připojit k těm kolegům, kteří gratulovali zpravodaji za jeho práci. Já se domnívám, že to byla společná práce s e, stínovými zpravodaji. I cíl je velmi důležitý a to z nejrůznějších důvodů. Jsou zde aspekty zásadní, jako je Eh, lepší využití energetických zdrojů, kterých je stále méně, využití energie, to je zásadní otázka. A dále eh, je tomu také tak, že ta dochází ke globálnímu oteplování a i proto potřebujeme lepší účinnost. Je to téma velmi důležité, jsou zde aspekty vědecké, ale i jiné. Nejdříve bych chtěla však zdůraznit to, co říkal i můj předřečník, jde o otázku závaznosti. Je zde tedy určitý problém koncepce závaznosti eh, a to v rámci jednotlivých opatření. Hmm, tomu přidáváme určitý potenciál možnosti i z hlediska sociálního. Eh, máme-li nedostatek energií, pak se musíme také snažit vytvářet pracovní příležitosti a podobně. Takže jde o konkurenceschopnost, o růst. A to je to, co ovlivní otázku zaměstnanosti a také určitého blahobytu. Velmi často však tato závazná opatření jsou spojeny s nesprávnými podmínkami. E, nemůžeme to e, vyřešit tím, že stanovíme, že je to závazné. E, jsou různé fondy, které je možné využít, ale já bych chtěla zúraznit jiný aspekt. Již bylo jednou řečeno, že chceme být účinní v oblasti energetiky a zde jsme již dosáhli lec čehož. Takže technologicky je nutné navázat na tyto inovace. Někdy eh, trváme na technologické obnově, modernitě eh, ve smyslu růstu a v této souvislosti je tomu tak, že informační technologie, technologie IT ICT jsou eh, skutečně základním zdrojem pro zlepšení účinnosti energií tomto smyslu již byla předložena určitá zpráva, pak zde byla také digitální agenda předložena parlamentu eh, a také předložena ze strany eh, komise. Eh, zde rovněž byly aspekty ICT a vše bylo tedy propojeno, takže máme před sebou lec, který úkol. Je to obtížné, ale pokud i my chceme pracovat účinně, tak bychom mohli se podívat i na tuto otázku v rámci ICT je tedy možné již navázat na, eh, na let, který bod. Eh, ještě dávám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vzhledem k tomu, že se dívám na hodiny, pokusím se o co největší stručnost. Zaprvé bych ráda poděkovala Eh, panu Bensonovi a všem přítomným kolegům, kolegyním z Evropského parlamentu za tuto iniciativu v podobě zprávy o energetické účinnosti. Eh, snad žádné jiné téma by nemohlo být aktuálnější. A zdá se, že i načasování věci je velmi dobré budete snad eh, takto moci výrazně přispět do formulování evropských politik pro oblast energetické úspornosti. Jakožto další krok eh, má komise v plánu pustit se do globální strategie pro energetiku. To bude hlavní věc, eh, která se bude projednávat také v Radě začátkem příštího roku a bude to zahrnovat i e, důležitý aspekt energetické úspornosti. E, současně, ten, současně nebo ten plán vypadá tak, že, nebo ten záměr je takový, že bychom nejprve měli voj e, poptávky po energiích a na základě toho potom nastavit tu globální strategii. A vlastně by se tak energetika dostala do centra evropského rozhodování, evropské eh, koncepční tvorby. To je pro nás všechny dosti výzva, že jak víte, poptávka po energiích, energetická eh, účinnost, úspor energií, to všechno eh, výrazně zapadá do subsidiarity. Není to zcela jednoznačně oblast pro hm, evropskou politiku. Nicméně komise se domnívá, že bychom měli vypracovat velice ambiciozní evropskou politiku energetické účinnosti, úspornosti, tak abychom dosáhli zapojení všech aktérů, všech hráčů, eh, kteří nakonec tyto politiky mus, musí v terénu provádět, ať už to jsou členské státy nebo místní aktéři ve všech členských státech. To také znamená eh, prakticky za to, že potřebujeme strategii která bude zapracovat jak horizontální témata, z nichž řada byla dnes zmiňována během této počáteční diskuse na toto téma. Jsou to tedy všechno věci, které mají dopad na energetickou úspornost, ale paralelně k tomu také musíme vypracovat přesné a ambiciozní politiky pro hlavní sektory spotřeby. To znamená tematické politiky, oblasti budov. Tam je třeba vypichnout význam renovace starých budov, dále oblast dopravy. Doprava nám neustále narůstá a tady jde o spotřebu fosilních paliv a dále je třeba tam ošetřit také průmyslová odvětví, včetně energetiky, jakožto tematické oblasti. Tady jde o zahájení té diskuse, pane předsedo, takže tímto skončím a spolehám se na konstruktivní spolupráci s vámi. Děkuji. Mm, děkuji. Ještě jednou kolega Bencen. Jsem jenom poděkovat za všechny poznámky a určitě budeme tvrdě pracovat zatímco zbytek parlamentu se bude těšit, užívat prázdnin. Děkuji. Dobře, ještě bych udělal dvě poznámky na závěr. Za prvé prozba na sekretariát. Ehm, hodně se tady mluvilo o mm, účinnosti, které se musí dosáhnout průmyslu, nebo taky ne. Nebylo by možné dostat takovou sestavu toho, co průmysl mm, opravdu už dosáhl v oblasti mm, účinnosti. Já myslím, že toho bylo dosaženo více, než mnohdy víme takovou sestavu nejrůznějších průmyslových eh, odvětví a také situace v členských státech. Tyto čísla přece existují, ta by nám mm, mohla být nápomocná, protože mm, by nám to pomohlo i v posouzení situace. Druhá poznámka. 2. září se uvidíme znovu. To znamená, tedy za třetí mezi tím máme mm, letní přestávku. Přeji vám, abyste se všichni zotavili. Je pan Benson jistě bude mít pár týdnů dovolené, i když mezi tím bude muset pracovat. Takže vám přeji mm, hezkou, hezké prázdniny, zotavte se a pak doufám, že budeme dále na podzem dobře spolupracovat. Téměř přesně jsme skončili. Srdečně děkuji také tlumočníkům, že nám měli porozumění a že jsme mohli přetáhnout o pár minut. Děkuji.